So, liebe Kolleginnen, Milé kolegyně, milí kolegové, víte, že normálně nechci trestat ty, kteří přišli přesně a proto mi dovolte, abych už dnes začala. U bodu jedna se vás chci zeptat, zda z vaší strany máte námitky k pořadu jednání. Není tomu tak? Tak můžeme přijmout pořad jednání. Pak se dostáváme k bodu číslo 2, a to jsou sdělení předsedkyně. Dovolte, abych na tomto místě nejprve přivítala naše čtyři nové členy ve výboru. Tady ještě nevidím toho prvního, pana Viktora Negreska z Rumunska a pan, He, pan Sempera ze Španělska. Ten je SID, tak pravděpodobně během dopoledne ještě dorazí. A pak za skupinu Renew pan Vlad Marios Botos, také z Rumunska a paní Ilana Sikarela z Francie. Srdečně vítejte a těšíme se na dobrou a konstruktivní spolupráci. Co se týče tlumočení, dnes jsou k dispozici následující jazyky francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, maďarština, eh, litevšt, lotyština, maďarština, slovenština, rumunština a chorvačtina. Dovolte, abych vás upozornila na to, že tato schůze je opět webstreamována a rovnou se dostávám k bodu D, usnesení koordinátoru z 21. ledna 2020. Ráda bych vám oznámila, že rozhodnutí koordinátoru z 21. ledna byla zaslána e-mailem všem členům výboru a budou považovány za oficiálně přijaty, pakliže nedojdou námitky do 24. ledna, ale to už uplynulo, takže to bylo schváleno. A na závěr dovolte ještě několik připomínek k nastávající Evropské radě a vyjednávání k víceletému finančnímu rámci. Dovolte, abych to řekla naprosto jasně. Zástup eh, předseda Evropské rady předložil kompromis a my jako kult to považujeme za naprosto nepřijatelné. Absolutně neprůchodné to, co předložil předseda rady. Eh, a škrty v Erasmu Plus nejenom s ohledem Evropského parlamentu je naprosto proti naší žádosti strojnásobit příspěvky a je to také proti návrhu komise. Eh, to vypadá tak, že eh, vlastně nebude vůbec možno financovat nové iniciativy ani Evropská univerzita, ani Cover EU, ani střediska pro profesní vzdělávání, učňovská vzdělávání nelze vůbec tímto pokrýt. A e, jako zpravodajka jsem naprosto jasně řekla tisku, že nedojde-li k signifikantnímu navýšení prostředků, Evropský parlament bude trvat na to, že veškeré iniciativy budou muset být vyškrtnuty z programu. Eh, jak už jsou vítané ty tři iniciativy a také Cover EU, eh, přišlo na iniciativu Evropského parlamentu, ale když na to nejsou nezbytné peníze dány k dispozici, no tak by bylo šílené to udělat. To by bylo zná, to by znamenalo, eh, že prostě programy stávající, které jsou stejně už strukturálně podfinancovány, by prostě na tom byly ještě hůře. Prostě eh, je naprosto nepřípustné, že ve svých nedělních kázáních všichni poukazují na to, politici tady, jak nesmírně důležité je vzdělávání, kulturní kompetence, výměna kultury, abychom se navzájem obohacovali a abychom získali širší horizont do toho bohatého dědictví kultury. A když se jedná o to dát k dispozici příslušné prostředky, tak se argumentuje tím, že tady máme Just Investment Fund, máme tady strukturu, dialog, potřebujeme ochraňovat životní prostředí a tak dále. A jako předsedkyně kulturního výboru to nejsem ochotná akceptovat a mohla, ráda bych vás požádala, abyste hovořili o těch lidech, kteří prostě se postarali a dohodli ty škrty, abychom se snažili vyvět tlak na radu. A dívám se tady také na zástupci komise. Komise eh, vlastně také nemůže být spokojena s tím předloženým návrhem. Celá řada iniciativ Evropské komise by tím byla také naprosto zlikvidována a proto srdečně prosím o to, Mm, abyste se zasazovali o, té vzdělávací, o ty vzdělávací programy. Eh, tady ještě nemáme zcela přesná číla pro program Evropa, ale jsou tady už oznamovány určité škrty. Je tady návrh rozpočtu. Ehm, to prolomení k jednotlivým programům jsme provizorně uspořádali tak, jak vypadalo rozdělování v minulých letech. A pakliže k tomu dojde, pak stejně tak jako v případě Erasmu, by to znamenalo pošlapávání evropské myšlenky, protože šéfy, šéfové státu a vlád tady v těch nedělních kázáních pořád zdůrazňují kultur a vzdělávání a potom škrtají tyto programy, zejména ve vzdělávacích programech, které jsou naprosto podfinancovány. My chceme zjednodušení programu a mm, chceme mm, rozvinout tlak na prosazování těchto iniciativ. Ale teď o tom vůbec nemůžeme uvažovat. A my chceme prostě tyto programy startovat na evropské úrovni. Všichni jsou si vědomi toho, že v krizové situaci mají negativní dopad tyto návrhy zejména na kultura vzdělávání a předseda Rady Michel zdůrazňuje, že se vlastně nic nezměnilo, ukazuje tedy. Kdyby bylo možno trochu zpomalit, paní předsedkyně, opravdu vám nemůžeme přetlumočit všechno, protože je to předčítáno šílenou rychlostí a my to nemáme k dispozici. A teď je tady skutečně masivní podfinancování a dovolte, abych dnes ještě zdůraznila, že ve výboru pro kulturu a doufám, že tady mohou spolehat na vaši spolupráci. Eh, my vsadíme všechno na to, abychom tedy korigovali ty priority, které přednesl Michel a doufáme tedy také, že Evropská komise nás podpoří a že řekne, že tento radou předložený projekt prostě nemůže projít. Jistě jste si všimli, že jsem docela naštvaná, eh, eh, protože všichni pořád tvrdí, chceme z Evropy udělat průkopníka v oblasti inovace a výzkumu a potom tam dělají škrty. No tak já si kladu otázku, vědí vůbec ještě o čem mluví? A i když tedy my nejsme přímo příslušní pro, vzděla, pardon, pro výzkum, no tak se to přece týká také vysoké škol a tady už se nás to týká. Tak a teď se dostáváme k dalšímu bodu, a to je hlasování. Dnes máme hlasovat o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik, hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020. Já jsem byla spravodajkou. A dovolte mi jenom <laughs> krátký úvod. Dovolte, abych poděkovala stínovým zpravodajům a dalším členům výboru za konstruktivní spolupráci. V tomto tématu jsem pevně přesvědčena o tom, že jsme dosáhli toho cíle, který jsme si přece vzali a sice předkládání i konkrétních návrhů a pakliže nikdo nemá něco, co by se tam mělo přidat, rovnou bych navrhla, abychom přistoupili k hlasování. Máte všichni vaše hlasovací kartičky? Tak začneme. Odstavec 1, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? To musím zkontrolovat. Takže zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Vypadá to tak, jako by to byla stejná většina, ale radši to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. A teď se dostáváme ke kompromisu 1. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijato. Teď kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4, pro, proti. Zdržel se, přijato pozměvací návrh 27 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 39. Pro? Proti? Zdržel se? Musíme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A to je zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdržel se, to je trochu jiná většina, takže radši to zkontrolujeme, zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. <laughs> Zamítnuto, protože máme rovnost pro i proti. Dostáváme se k 46. Pro. Proti. Zdržel se, zamítnuto. 47, eh, o tom se nehlasuje, dostáváme se k 48, pro. Proti, zdržel se přijato, pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdržel se přijato, kompromisní návrh 9 pro, proti, zdržel se přijato, dostáváme se k poslednímu závěrečnému, pardon, k poslednímu hlasování 45 pro, proti, 54, promiňte, zamítnuto. A teď se dostáváme ke jmenovitému hlasování, k závěrečnému hlasování o celkovém návrhu. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Takže dva zdrželi, jeden proti, velká většina přijala, děkuji vám mnohokrát. A teď se dostáváme k hala, eh, bodu čtyři a to je návrh rozpočtu a sice hlavní směry pro rozpočet 2021. Eh, výbor pro rozpočet rozhodl, že se změní tento návrh a podle nových předpisů odborné výbory mm, eh, Eh, budou eh, vypracovávat stanoviska. Eh, byly stanoveny politické priority parlamentu pro legislativní postup a rozpočtový postup. Žádám ty, kteří chtějí opustit sál, aby to učinili v tichosti a my mohli v klidu pokračovat. Tímto rozhodnutí mají odborné výbory být zapojeny účinněji do zpracovávání a naplňování priorit parlamentu a my pro rozpočtu 2021 projednáme návrh pana France a na tomto místě bych ještě ráda řekla, že na základě časové tísně pro tento rozpočtový postup eh, lhůta pro pozměňovací návrhy byla stanovena už na 21. února do 12 hodin. Takže tady není eh, mnoho času, ale to je mm, zapříčiněno těmi krátkými změnami a teď si dovolím dám slo dát slovo panu Francovi. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte, abych vám představil eh, mé předběžné stanovisko a pozměňovací návrhy Eh, které jsem připravil pro rozpočtový výbor a těším se na závěrečnou rozpravu právě už na základě toho, že tady máme návrh na víceletý finanční rámec, kde došlo k velikým škrtům pro programy v oblasti kultury a vzdělávání a proto my musíme zaujmout naprosto jednoznačný postoj. Tyto škrty jsou naprosto nepřijatelné. V mém stanovisku jsem zdůraznil význam programu v oblasti vzdělávání a kultury Chceme zvýšit počet účastníků a proto žádáme o podstatné navýšení prostředků. Programy pro kulturu a pro vzdělávání přispívají významnou měrou k tomu, abychom úspěšně čelili výzvám v měnícím se světě. A protože poptávka, jak všichni víme, podstatně mm, eh, navyšuje nezbytnost prostředků do programu Erasmus, eh, chceme strojnásobit prostředky pro Erasmus a Erasmus plus příštím finančním rámci. A kromě toho rozpočet pro rok 2021 musí být nejenom vyšší, ale také strukturován takovým způsobem, aby ani v prvním, ani v posledním programovém roce nedošlo prostě k mezerám, k nedostatku financování. Tento program je důležité také na podporu audiovizuálního, kulturního a vzdělávacího sektoru a proto musí dojít k zdvojnásobení rozpočtu v příštím finančním rámci. Také relativně nový program Evropského sboru Solidarity musí pro rok 2021 zůstat v původní výši víceletého návrhu předloženého komisí. Jedně takto můžeme splnit četná očekávání mladých lidí v celé Evropě. Program Evropa pro občanky a občany musí pro svou angažovanost rovněž být vybaven dostačujícími prostředky jako občané, rovnoprávnost, hodnoty. Protože se musíme zasazovat o vývoj hodnot v celé Evropě. A na závěr bych rád upozornil na šest bodů mých pozměňovacích návrhů. První bod. Znovu jsem zdůraznil důležitost programů pro sociální cíle, zejména pro inkluzi. Druhý bod. Role programu pro vzdělávání a kulturu v rámci ekologických změn a jejich význam v rámci společenských změn. Za třetí, co se týče pilotních projektů, žádám od komise včasnou informovanost o harmonogramu a o větší transparentnost. Za čtvrté k synergiím s ostatními programy, například TFSI a Horizon 2020, žádám od komise, aby veškeré EU programy měly koherentní strategie, aby programy v oblasti kultury, vzdělávání a kreativity byly efektivnější. A na závěr jsem upozornil na to, že opakování platebních krizí, které jsme měli na konci eh, těch let 2013, musí, tě musí být zamezeno. Přednostňování kulturních a vzdělávacích programů znamenalo, že nebyly upřednostňovány právě jednotlivé osoby nebo malé skupiny a proto si nemohli dovolit, dovolit ty programy uskutečňovat v rámci tohoto snižování. A poukázal jsem také na nezbytnost navýšení prostředků aby se dospělo k jasné komunikaci o evropských záležitostech. Kolegyně a kolegové, těším se na vaši podporu mého stanoviska a těším se také na pozměňovací návrhy a těším se na vaše podněty. Děkuji. Děkuji Franci. A teď tady máme nejprve stínové zpravodaje. Ty hovoříš místo Eli, nebo jak? Takže Začneme s tím novými zpravodajmi, to je paní Farán, pak Sabakov, Ela, Petra. Petro, kdo hovoří za vás? Neslyšíme, není to do mikrofonu. Tak. Paní předsedkyně, nejprve bych vám chtěla vyjádřit podporu Ohledně toho, co jste řekla k rozpočtu Erasmus+, plus, je to skutečný nástroj pro mobilizaci a chci říct, že jsem naprosto sdílela všechno to, co jste řekla a že jsme k vaší dispozici, abychom vedli tento boj, který je naprosto zásadní vzhledem k cílům vzdělávání. Jinak jsem také chtěla Romy Francovi poděkovat za velmi dobře odvedenou práci ve funkci zpravodaj. Myslím si, že ty pozměňovací návrhy jsou pertinentní a e, ponechávají na jedné straně text dost stručný a zároveň tam sdělují ty podstatné věci a více tam zdůrazňuje několik zásadních aspektů, jako nutnost eh, upravovat eh, naše programy vzhledem ke změnám společnosti a eh, velkým výzvám. Pak jde také o to platit účastníkům v tom reálném čase, tak aby výbor mohl eh, co nejrychleji hodnotit pilotní projekt a přípravnou práci. Já jsem naprosto přesvědčena, že toto stanovisko podpoříme a ty pozměňovací návrhy, a nebude jich mnoho, které eh, předložíme, budou velice korektní a dáme je tam eh, co nejdříve. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Bakov. A pan Sabakov. Děkuji vám, paní předsedkyně. Možná, že vás to trochu překvapí, protože jsem součástí EKR, ale opravdu si myslím, že toto je velmi dobrá zpráva. A chci tady zmínit e, všechno to, co se mi na tom líbí. Je to poměrně vyčerpávající text, e, prezentaci, e, myslím tím prezentaci, a možná, že bych měl mluvit trochu pomaleji. Omlouvám se. Velmi stručně. Zpráva se mi velmi líbí. To je všechno. A jsem velice rád, že v tomto sdílíme názor. Co si myslím, že by mělo být upraveno, je to, že bychom měli strojnásobit financování pro kreativní Evropu, ne zdvojnásobit, ale strojnásobit. V tomto směru jsem extremistou. Jediný problém, který tam vidím, je e, v otázce vzdělávání, kultuře a e, kreativitě a jejich přístupu k řešení eh, globálních výzev. Tady si myslím, že by to chtělo ještě redakčně trochu upravit. Myslím, že bychom měli klást větší důraz na skutečnost, že kultura a kreativita jsou skuteční eh, tahouni eh, ekonomického růstu a také zaměstnanosti a že to je opravdu hodně spojené s ekonomickými cíly stanovenými v naší eh, společnosti. Takže jedna věc je, že úspěch Erasma Plus musí být rozšířen a ne naopak svrštěn, jak to vlastně navrhová, no, protože tady to hrozí Erasmu vyhynutím, protože není dost financí. Měli bychom možná napsat dopis, měli bychom chtěli víc eh, financí, možná, že bychom měli udělat sit-in strike v parlamentu, měli bychom mít možná do ulic či co, ale potřebujeme prostě peníze na kulturu a vzdělávání. A já si myslím, že tady je něco, za co nesou vinu všichni politici ve všech zemích. Kultura a vzdělávání jsou první vždycky, kterým je osekáván rozpočet. Nevím, proč tomu tak je. Děkuji. Michala Šojdrová jako zástupkyně. Děkuji eh, za udělení slova. Eh, šedou zpravodaj, eh, pan Eller podporuje toto stanovisko a já bych tomu chtěla dodat to, eh, že to opravdu navazuje na vystoupení předsedkyně výboru. Možná můj osobní eh, svědectví. Já posílám dnes dopis premiérovi České republiky, panu Andreji Babišovi, kde ho žádám, aby na, radě, na Evropské radě odmítl návrh předsedy rady mm, pana eh, charlese michela eh, který, eh, navrhuje výrazné snížení erasmu a snižuje tak očekávání v oblasti vzdělávání a kultury Ehm, je to eh, taková aktivita která eh, vyzývá našeho premiéra ale možná to může být pro vás inspirace. Eh, rozhodně tento návrh který pan kolega předložil já podporuji ještě bych dodala v tom bodě two který se týká erasmu že jde skutečně o investici do mladé generace a o program který je inkluzivní. my chceme aby erasmus nebyl exkluzivní aby musel odmítat velkou část programu projektů, ale aby eh, byl inkluzivní a právě mladé lidi, kteří nemají takové možnosti, zapojil do vzdělávání. A to se, týče, to se týká i kreativní Evropy a týká se to eh, Evropských sborů Solidarity. Proto je pro nás eh, návrh předsedy rady nepřijatelný a tento návrh, který předložil pan kolega jako stanovisko naší našeho výboru budu velmi podporovat. děkuji. Eh, děkuji mnohokrát, Michailo. A teď Petra Kam-Everts, která tady zastupuje stínového zpravodaje. Prosím. Děkuji mnohokrát. Eh, spolu, zpravodajka se bohužel musela krátce omluvit, pardon, on, který musel do Rumunska, napsal mi pár vět. Samozřejmě vítáme stanovisko pana zpravodaje. Myslím si, že tady mm, jsou obsaženy všechny důležité body, které jsou významné i pro nás především tedy z hlediska aktuálního návrhu ke kterému už se paní předsedkyně právem kriticky vyjádřila. Především musíme zabránit tomu samozřejmě, aby mm, Stejně tak jako při začátku mm, rozpočtového návrhu 2021 by tady nešlo ke spožděním plateb, co se týče start na startování programu. Možná, že by bylo třeba komisi na tomto místě ještě jednou vyzvat, aby prostě vyvinula něco jako nouzový plán, aby v roce 2021 mm, v lednu mohly být ty programy nastartovány, protože musíme vycházet z toho, že dokonce i když všechno poběží dobře, odhledě tedy od pladeb, pravděpodobně budeme moci, moci rozhodnout o těchto programech až v listopadu a nebude možno tedy vytyčit žádné hlavní směry. Proto si myslím, že je třeba ještě znovu komisi vyžádat k tomu, aby vyvinula cosi jako nouzový plán, jako do oblasti Erasmus+, tak do toho evropského sboru Solidarity, aby tyto mohly bezprostředně v roce 2021 naběhnout. I tady podporujeme na evropské úrovni dochází k, k naplánování diferencovaných opatření v oblasti audiovizuální kultury a komise musí být daleko ochotnější, než tomu bylo v minulosti. A podporujeme jinak samozřejmě našeho panu zpravodaje ve všem, co navrhl a možná, že ještě předložíme určité pozměňovací návrhy pro zdůraznění toho či onoho bodu a také otázku významu zejména pro sociální cíle, které jsou obsaženy v programech. To není jenom sešit úloh a výkonů, ale tyto programy mají podstatně přispívat i ke sociální soudržnosti v Evropě a to možná no, o tom či ono místě zdůrazněme. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď se ptám tady do plena. Máte poznámky, paní Sikurac? Ano, dobrý den, dobrý den paní předsedkyně, dobrý den všem poslankyním a poslancům v tomto výboru. Eh, jsem eh, skutečně na jednu stranu smutná, že je to v tomto kontextu, ale na druhé straně eh, ráda, že mezi vámi jsem. E, a jsem připravena e, se s vámi e, pustit do tohoto boje. Sdílím vše, co jste řekla, paní předsedkyně, a chci říct, že jsem v posledních dnech byla ve spojení s francouzskou exekutivou ohledně tohoto návrhu rozpočtu, který je opravdu hodně, hodně pod úroveň toho, co jsme mohli očekávat a cítila jsem určitou mobilizaci, určité očekávání, určité souznění, velice solidární duch vládne tedy ve francouzské exekutivě a budeme, eh, můžeme tedy počítat s tím, že budou mobilizováni nám po boku. Děkuji, Milan Zvěr. Hvala za besedo. Kot stálý poročevalec Evropy. Děkuji. Jako stálý zpravodaj pro Erasmus+, Plus mm, se cítím povinen k tomu říct si pár slov. Chci srdečně poděkovat panu zpravodaji za tento návrh stanoviska a také za jeho názor, který naprosto sdílím. My všichni jsme byli pro navýšení prostředků, přitom mám na mysli i předsedkyni komise. Erasmus Plus je jednou z našich priorit po volbách byla najednou spuštěna úplně na deska, no a to nemůžeme akceptovat. My chceme větší inkluzivitu a provádění všech velkých iniciativ. A mě těší, že všichni kolegové souhlasí eh, s panem zpravodajem i s námi, že musíme požadovat podstatně více prostředků, než to je v návrhu pana Michela. Děkuji. Nevidím tady žádnou jinou přihlášku, eh, takže se zeptám komise, zda někdo z vás se chce vyjádřit k tomuto stanovisku. Jo, Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, Eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, Evropská komise bere na vědomí a eh, velmi bedlivě sleduje stanovisko eh, tohoto výboru pro mládež, vzdělávání a kulturu a velmi děkuji za vaši neochvějnou podporu těm programům v této oblasti a také vás vyzývá, abyste se e, postavili za posílení rozpočtu pro tuto oblast. Naprosto sdílíme e, snahu, potřebu e, přišknout větší objem finančních prostředků pro celou tuto oblast i pro nadcházející období, aby všechny tyto programy mohly dosáhnout všech svých cílů. To znamená především cílů inkluze pro větší počet účastníků a také, aby mohli dát větší podporu těm, kteří přicházejí pocházejí ze znevýhodněných eh, prostředí a aby se také eh, z evropského prostoru pro vzdělávání stala eh, skutečná realita do roku 2025, aby se plně rozvinula iniciativa Univerzita roku 2025, aby se vytvořili solidní spojenectví, aniž bychom zapomínali na cíl více podporovat evropské tvůrce, evropské umělce, ať jsou kdekoliv a tím přispět k životnosti a rozvoji e, tvůrčích e, profesí e, bez samozřejmě zapomínání na to, abychom také podpořili finančně celé této celou tuto oblast. A proto v květnu 2019 jsme velmi pečlivě připravili v Evropské komisi e, náš návrh pro to nadcházející víceleté finanční období, kde se e, tedy samozřejmě i uvažuje o zvýšení rozpočtu. Teď se dostáváme k velice citlivé fázi e, celého vyjednávání. Děku, mohu než poděkovat za váš velice silný hlas na podporu pro pospo podporu rozpočtu eh, pro mládež, eh, vzdělávání a tvůrčí činnost. Eh, v současné době nás tlačí čas a my pevně doufáme, že se podaří najít dohodu, souhlas, tak jak mezi radou a parlamentem, tak v radě ohledně celého finančního rámce. To je naprosto zásadní proto, aby 37 programů financovaných evropským rozpočtem mohlo fungovat od 1 ledna příštího roku. Chtěl bych v této souvislosti zdůraznit ještě jednu věc. Vytvoření stávajícího víceletého finančního rámce eh, už, a vy jste to také připomněli, eh, byla předmětem výrazného zpomalení, výrazného spoždění, což mělo samozřejmě velmi negativní dopad na naše programy, včetně Kreativní Evropy, včetně Erasmu. A možnost, eh, že se něco takového bude opakovat, není žádná virtuální realita realita. Je to eh, opravdu bohužel skutečnost, protože eh, riskujeme, že se nám podaří ještě překonat to spoždění, které jsme zažili v minulém období. Takové to spoždění a nejistota, která pan, by mohla panovat kolem financování programů, by mohla mít eh, skutečně velmi negativní dopad na naše příjemce, především na mladé účastníky, nejzranitelnější účastníky. Proto se opravdu stavíme za náš původní návrh, který je vyvážený a jde cestou hledání eh, souhlasu. Eh, a bereme všechno na vědomí. Vše, co tady bylo řečeno ve vašem výboru a naší Eh, snahou je zajistit skutečně plynulý přechod bez jakýchkoliv zádrhelů mezi oběma obdobími. Je zbytečné připomínat, že tyto aspekty, všetno, včetně finančních profilů programů, závisejí plně na závěrečném výsledku celého vyjednávání. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát za to, že komise s ohledem na rozpočet eh, sdílí náš postoj. To budeme potřebovat, abychom mohli provést eh, naše plánovaná opatření. Já chci ještě něco říct ke spoždění programu, protože rozpočet je pouze jednou částí důvodu, proč to nepokračuje. Mm, já bych měla nápad, jak by komise mohla s parlamentem přijít k jednacímu stolu, abychom mohli ty zbývající otázky vyřešit a postoupit o krůček dál. Mm, a je třeba asi obrátit se také na komisaře, kteří se musí domluvit na postupu a parlament se rozhodně nezřekne svého práva spolupůsobit při rozhodujících opatření jako spolulegislativec. A k tomu myslím, že to všichni pochopí, že to je v zájmu občanek i občanů, protože parlament je, znamená zvolené zástupce lidu a i tady máme tudíž závazek vůči našim občanům. Tak, děkuji mnohokrát pakliže nejsou tady ještě. Takže můžeme udělat krátkou přestávku. Äh, A takže bych äh, krátce přerušila schůzi, než dorazí zástupci nadace, protože jsme to zvládli trochu rychleji. Aber ich würde gerne früher anfangen. Ich würde sagen... No, řekla bych, až do tři čtvrtě přerušíme zasedání abychom mohli začít o něco dříve, abychom nebyli počasovou tísní, tak až přijde komisařka. Milé kolegyně, milí kolegové, žádám vás všechny, abyste se opět posadili. Bohužel došlo k takovému krátkému spoždění, protože dole u vchodu do parlamentu stála obrovská fronta návštěvníků. A proto bylo poněkud obtížné do parlamentu se dostat. A proto mne nesmírně těší, že tady máme zástupce názorů pardon, nadace a budeme hovořit o Erasmu pro združení nadace. Anny Lintovo je mezinárodní združení, které se věnuje mezikulturnímu dialogu a občanské společnosti. A dnes tady máme paní Sabrinu Saudy, paní Maria de Fatima a Pereira Maria de, z Portugalska pan Abdeluahat Marbur z Maroka a paní Katarina Fersnějš z Portugalska a pan Sami Akadža z Francie. Celkově máte 15 minut na představení vašeho projektu a potom dostanou členové výboru slovo, kteří se chtějí dovědět něco více o vašem projektu. Nevím, kdo z vás začne. Prosím, paní Saudi, máte slovo. Hello everyone. Dobré ráno, jsem Sabrina Saufit, manažerka partnerství v nadaci Anna Lind. Ze 40 zemí naše nadace je nejširší sítí organizací občanské společnosti pro kulturní dialog v eurostředomořském prostředí. Nadace vytvořila strategickou Evropský eh, dialog mládeže a funguje jako ehm, vlajková loď programů mladých eh, ve Středomoší eh, ve spolupráci s Erasmus+. Ehm, je to program regionální pro rozvoj dovedností a příležitostí a diskusí mezi mládeží a podporuje mládež ve vyjadřování se a aby bylo nasloucháno. Katarína a Samír nás seznámí se svými zkušenostmi jakožto mluvčími této organizace. Také přispíváme k mobilitě občanské společnosti a studentů s různými programy, jako e, mobilita Young Med a Erasmus plus virtuální výměny. Proto Eh, tato nadace a portugalská delegace podporuje eh, mm, tyto projekty. Máme tady kolegy z Portugalska a z Maroka, kteří to rozvinou dál. Také bych chtěla zdůraznit nadcházející akce, jako třeba čtvrté středomořské fórum v rámci chorvatského předsednictví Rady EU v Šibeníku 5. dubna fórum eh, bude setkáním představitelů ze 42 zemí středomořského prostoru, eh, mládežnických organizací, občanské společnosti, eh, donátorských organizací a dalších a budeme se věnovat prioritám podpory mezikulturního dialogu. A v Evropě, v Bruselu také plánujeme diskusi eh, Euromed v červnu tohoto roku. Prosím, eh, Abderrahid, eh, řekněte nám tedy něco o tom projektu. Paní poslankyně, panové poslanci, je nám ctí a potěšením vás seznámit s tímto projektem, který jsme nazvali Erasmus Združení Mobilita Interkulturalita a zkrátku máme R, R a my jako R jako Erasmus, a my a um, poznávání přátel. Je to projekt, jehož cílem obecně je umožnit a usnadnit výměnu a mobilitu mezi eh, Jižním a Severním středomořím. Je to mobilita vertikální, tedy sever-jih, ale také v tom je to originální, umožňuje i eh, eh, mobilitu mezi zeměmi jihu středomoří a v tom je, myslím, jeho zvláštnost a silná stránka. Já pak dám slovo eh, profesorce Fatimě, která bude hovořit o zvláštnostech eh, tohoto projektu a pak si ještě vezmu slovo. Děkuji, dobrý den ve spolek. Já zastupuji občanskou společnost v Portugalsku. My máme tady ten projekt eh, spolu s nadací Ana Lind, Mobility severu a jihu tento projekt je pozoruhodný v tom, že pokrývá oba břehy Středomoří, severní i jižní, a má dvojí dimenzi. Jednak univerzity, životní prostředí, ale také sociálně-ekonomickou dimenzi. Ta univerzitní akademická eh, dimenze, mezikulturní přístup, inkubátory podniků, udržitelný rozvoj, podnikání, eh, zaměstnatnost a podobně ale také společenský a sociální přístup, a to je snad ještě důležitější než ten akademický, a to je zapojení místních samozpráv a místních organizací občanské společnosti, místní eh, lokální komunální rady, eh, družstva, sportovní kluby, máme za partnery kulturní organizace, sportovní oddíly a, a kluby a e, díky tomu rozvíjíme e, participativní aktivity, je to e, přístupné a otevřené absolventům i neabsolventům a to je tedy ten aspekt mobility sever jich a jich sever a jich jich. Takže neformální spolupráce, kultura, sport, řemesla, nové profese, to jsou klíčová slova našeho projektu a vracím slovo. Děkuji. Takže já se omezím na máme tři hlavní osy, ale já se budu věnovat především těm řemeslům. A já působím v rámci národního projektu v Maroku. Jehož cílem je obnova odvětví řemesel jakožto nositele sociálního a ekonomického rozvoje, rozvoj eh, eh, státní zprávy také eh, pro podporu tohoto odvětví a je to oblast pro také podporu rovnosti pohlaví, nezávislosti a nezávislosti žen a podobně. Takže Eh, mám to několik aspektů, jednak třeba se jedná o zlepšování výrobních technik, eh, obchodních příležitostí, rozšiřování eh, například obchodních prostor v turistických lokalitách, kdy třeba na základě mm, určité podpory nebo reformování systému vzdělávání spolu s partnery. Pak tu máme celou tu oblast zlepšování životních podmínek řemeslníků a řemeslnic eh, v oblasti bezpečnosti práce a zdraví, eh, sociálního zabezpečení, dále otázka kvality a normalizace, co je certifikace a, a, a dále věda a výzkum ve spolupráci s vysokými školami. A tady je třeba konkrétní příklad který byl realizovaný v Maroku. Jmenuje se to um, Dům řemesel a je to takové místo setkávání. Je to zaměřené konkrétně na jedno řemeslo. Jsou to, je to především tkaní koberců, je to jako ženské odvětví a tento e, dům se věnuje výrobě, vystavování a prodeji a, a řemeslných koberců a splňuje všechny um, podmínky pro e, bezpečnost bezpečnost a zdraví při práci a eh, je to systém, tady to na tom eh, schématu vidíme, mají 58 vlastně provozoven, pokrývá mm, celé území Maroka, všechny marocké regiony, eh, má kapacitu asi 14 000 pracovních příležitostí, praktickým a teoretickým eh, vzděláváním. Eh, tady máme například finanční kartu, kde je jak ta mobilita sever, jich, jich sever a jich, jich. A tady vycházíme ze zkušeností partnerství eh, s univerzitami Magrebu, ale také ve Španělsku, Francii, Portugalsku a jinde a e, spolupracujeme s různými združeními a institucemi, které působí v sociální oblasti a které e, podporují sociální rozvoj a dále se sociálně-ekonomickými partnery mám třeba konkrétně na mysli e, OCP a Želek nebo v Alžírsku, v Tunisku, a v Portugalsku podobné instituce. Takže já vám děkuji za pozornost, tolik z mé strany. Uh, Vážení um, členové výboru, já jsem Katerina Nevs, je mi 24 let, jsem z Portugalska a vždy jsem se definovala jako Evropanka. A po jedné ne, z velmi zajímavé zkušenosti v mém životě mohu říct, že se taky cítím jako obyvatelka Středomoří. Středomořské hlasy eh, se sešly na semináři v lednu loňského ro, tohoto roku v, na Maltě a tady je eh, s námi Samír a Hm, další kolegové. Je to eh, prostor pro setkávání mladých lidí ze středomoří eh, v oblasti toho, jak uplatňovat své dovednosti, jak získávat dovednosti v oblasti třeba určování politik, jednání s představiteli na vysoké úrovni a podobně. Měli jsme velice zajímavý týden vzdělávání, kde se, eh, jsme se setkali s pěti eh, eh, ministry ze Středomoří, hovořilo se o významu zapojení mládeže do rozhodování a podpory eh, identity středomořské. Po tomto setkání mě portugalský ministr zahraničí, pan Augustin Silva, mě pozval, abych byla členkou eh, delegace mm, eh, portugalské na fóru 5 plus 5 s občanskou společností. A co mě velice zaujalo, bylo, že stále se hovořilo o budoucnosti a o mládeže a přesto bylo slyšet velmi málo mladých lidí v celém tom procesu. A přesně proto si myslím, že podporovat zapojení mládeže a mobility mládeže je velmi důležité. A z osobního pohledu mohu říci, že Eh, mobilita země učinila tím, čím jsem a tou Evropankou, kterou jsem. Zúčastnila jsem se několika projektů mobility, studijní výměna, konference, eh, školení a mohu skutečně říci, že jsem prostřednictvím programu Erasmus vyrostla eh, osobně i sociálně a přála bych si, aby i jiní měli podobné příležitosti jako já. A proto tento projekt eh, a Erasmus eh, s eh, združení a organizací je velmi důležitý, je inkluzivní, nevýhodnění mladí lidé třeba z venkova by také měli mít tuto příležitost Eh, zapojit se do mobility mládeže, protože pokud chcete, aby mladí lidé měli kapacitu stát se v budoucnosti eh, jaksi eh, vůčími osobnostmi a aby působili na politiku, tak je potřeba je to také naučit. Takže hm, tolik z mé strany. Děkuji. Dobrý den ve spolek, děkuji za příležitost zde vystoupit. Eh, stručně bych vás chtěl seznámit se svou zkušeností. Jsem Sami Rakaša je mi 32, když jsem byl eh, dorostenec, opustili jsme eh, Alžírsko v roce 95, před občanskou válkou jsme utekli ehm, a později já jsem o tom potom psal na Facebooku ve Francii Eh, jsem eh, se eh, rychle přizpůsobil, učil jsem se z knih. Na střední škole jsem ale zjistil, že moje sousedství není nijak rozmanité. Tam žili samí arabové a černoši a neměl jsem třeba žádné francouzské nebo židovské kamarády v okolí. A každý studoval svoje, až jsem se rozhodl, že opustím univerzitu. A moji rodiče tehdy Eh, obětovali úplně všechno pro to, aby nám nabídli lepší budoucnost a pro ně univerzita byla jediná cesta dopředu. Takže když jsem opustil školu z 6 měsíců, jsem eh, působil v, ve videohrách, kde jsem se naučil plyně anglicky a tehdy pak jsem se rozhodl působit, eh, a, nebo co budu dělat se svým životem. A, neměl jsem žádnou kvalifikaci, ale rád jsem filmoval a fotografoval a tak jsem vzal dostal, eh, tak jsem v jedné organizaci eh, dostal fotoaparát a kameru a začal jsem fotit a uspořádali jsme setkání, kam jsme potka, pozvali tři politické strany, bylo to online eh, vysílané na internetu a dnes ve Švédsku ve, v, organizuji přenos švédských diskuzí, aniž bych uměl švédsky. A, takže nyní cestuji po Evropě a e, školím v oblasti kreativity a e, chci e, se také zaměřit na soužití různých obyvatel. Já jsem třeba v minulosti neměl žádné Eh, žádné eh, eh, židovské přátele, ale nyní je tomu zcela jinak. Byl jsem pozvaný třeba na Jom Kippur, na slavnost, je jsem pozval na, na halál kuskus, na naše svátky a podobně. Takže my jsme spolu s křesťany, židy a ateisty cestovali po světě a tato zkušenost mobility úplně změnila můj život, umožnila mi rozšířit si Eh, rozhled a dnes s nadací eh, Analind a spolu s eh, arabskou skupinou se právě snažíme rozvíjet tyto dovednosti. Každý projekt mobility, tak jak mě změnil život, tak bych si přál, aby měnil život i ostatním a já jsem za to velmi vděčný. Děkuji. Yeah, thank you very much. Děkuji. Děkuji za tento velmi zajímavý úvod eh, k vaší práci a za to svědectví. Myslím si, že to je opravdu velice, velice důležité eh, takto moci nahlédnout eh, do života někoho, do osudu někoho, kdo vlastně prožil to, co tady děláme. A teď tedy otázky z pléna, prosím. Paní Šojdrová. Děkuji za prezentaci, za vaše svědectví. To je přesně ten důvod, proč chceme podporovat. Eh, proč eh, chceme tolik podporovat program Erasmus a eh, zvýšit rozpočet. Chceme opravdu aby eh, ten program byl ještě větší, aby se ho mohlo zúčastnit ještě více lidí. Eh, mám dotaz, možná, že jsem to přehlédla. Z vaší prezentace eh, vyplývá, že ten projekt je poměrně velký. Jak velký je jeho rozpočet? Na kolik let to je plánováno a kolik je účastníků? Vidím, že se jedná o skutečně multilaterální záležitost, o poměrně velký projekt ale abych měla ještě ucelenější představu, tak bych potřebovala vědět, jaký je rozpočet a kolik účastníků projekt zahrnuje. Předsedkyně, nejprve možná několik dotazů dohromady a pak se bude odpovídat. Prosím, paní kolegyně. Děkuji mnohokrát za představení tohoto vyloženě zajímavého, napínavého projektu. Pak, že jsem to správně pochopila, především to slouží ehm, středomorským státům a to je velice dobrý přístup. Mně se velmi líbí, že se soustředíte nejenom na akademické vzdělávání, tedy vysokoškolské vzdělávání, ale také zahrnujete ne vysokoškolské odvětví, například řemesla či nové formy řemesel. Tak trochu potíže mám s tím názvem, tedy to zcela otevřeně přiznávám, já mám velký problém s tím, že ten pojem Erasmus se používá eh, tímto způsobem a potom možná už každý neví, co se tím míní. Erasmus je ten velký program eh, Evropské unie a vím, že i u nás Vždycky se to a tam vyskytuje tendence i ze strany komise k tomu přidat prostě ještě nějaký název, co já vím, Erasmus pro podniky a tamhle zase eh, Erasmus umělkyně umělci. Mm, takže na konci nikdo vlastně neví, co se teda vlastně děje, co to je. Eh, je to tedy ještě Erasmus, nebo je to úplně něco jiného, nového? A proto mám trochu potíže s tím, že dochází k inflaci tohoto pojmu, protože mám tak trochu obavy. Jasně, jistě je pěkné, že v tom názvu se můžete také vyhřívat na sluníčku, abych tak řekla, každý může získat okamžitě představu, co pod tím může být míněno, ale na druhé straně to rozmělňuje prostě ten program. S tím mám tak trochu program, problém. Pardon. A jinak bych položila stejnou otázku jako kolegyně Šojdrová, a sice jak to financujete. Děkuji. Já jsem naprosto nadšená za to, že tady jste s námi a to hned z několika důvodů. Jako místo předsedkyně výboru pro kulturu v delegaci parlamentního schromáždění eh, pro středozemí jsem si opravdu hodně přála, abych um, mohli vytvořit eh, program Erasmus pro všechny země na jihu Eh, Středozemního moře, podobně jako v Maroku, a aby v rámci eh, inkluze se to rozšířilo dál nad rámec univerzity, aby z toho mohla těžit i občanská společnost. A abych eh, teď mohla odpovědět tady pánovi, omlouvám se, <laughs> co víte, po čtyřicíce už člověk na dálku tak dobře nevidí tak eh, to bohatství, které může sebou přinášet eh, výměna, kulturní výměna, interkulturalita, eh, je obrovská. Já mám francouzské vzdělání, protože jsem se narodila ve Francii, ale zároveň mám i vzdělání či výchovu alžírskou, protože mý rodiče o tamtud pocházejí. Myslím si, že je tedy velice důležité, aby se také využili eh, ty kultur, to kulturní bohatství eh, ze zemí kolem Středozemního moře, aby to mohli využít naprosto všichni. Já jsem hodně pro spolupráci s vámi v rámci Erasmu, protože jsem také stínovou zpravodajkou za svou frakci a jako místopředsedkyně výboru pro kulturu, pro Euromed, myslím, že bychom měli dělat víc eh, takže se těším, budeme spolupracovat a děkuji za ten velice pěkný projekt. Paní Fera? A pak bych dala eh, možnost odpovědí. Děkuji za prezentaci tohoto pěkného projektu. Je pravda, že jsem měla dotaz, eh, který tak trochu navazuje na to, co tady bylo řečeno předtím. Jedná se o úroveň mobility. Erasmus a mobilita jedno jsou. Vy jste hovořil také o eh, těch řemeslech, já jsem si to zaznamenala, ale eh, nevím, kde tamto dimenze mobility byla zahrnuta, takže trochu víc upřesnění k této věci, to by mě zajímalo. A druhá věc, vy jste eh, hovořil o vzdělání v souvislosti s udržitelným rozvojem v rámci programu, to je teď teď velké téma. Chtěla bych vědět, jaká je vaše zkušenost a jak tedy takovéto projekty zahrnout do vašich programů. Prosím pěkně, kdo začne? Eh, je commencerai par la... Eh, Začal nejprve bych chtěl poděkovat eh, za vaše dotazy k tomu rozpočtu. Mysleli jsme na zhruba 100 eh, případů ze severu na jih, a také v horizontální dimenzi, takže indikativně by nám to umožnilo eh, zvýšit eh, úroveň mobility o 100 za rok. Tak abychom mohli tohle všechno tedy pokrýt. Samozřejmě jde také o to, že by se účastnili partneři z jihu a partneři z e, místních e, samozpráv a z asociativ, e, z, z různých asociací, které s námi spolupracují. Co se týče druhé otázky, ve chvíli, kdy Eh, mobilita se týká eh, lidí ještě bez eh, ukončeného vzdělání, tak tam jde o Erasmus, všichni chápou, o co jde, ale to není Erasmus+, plus, Erasmus, který všichni znají, Erasmus, který je skutečně faktorem jednoty mezi mladými studenty univerzit. Tady jde o program mobility, který je ještě šířej koncipován. Je je to ještě více mobility než v rámci Erasmu, protože se vztahuje k různému publiku, k různým skupinám zájemců, nejenom k univerzitním studentům, především tedy k lidem, kteří neměli eh, možnost studovat eh, na eh, vysokých školách. Já bych ráda tady jednu věc eh, ráda upřesnila. Erasmus Plus se nerovná Erasmus. Erasmus eh, byl program pro studenty. Erasmus Plus eh, znamená také eh, výměnu mezi profesionály, mezi žáky, mezi vzděla, mezi, mezi učiteli, pedagogy, takže to nejsou jenom vysokoškolští studenti, kterých se týká Erasmus Plus. Erasmus Plus zahrnuje také výměny v neakademické sféře. Já bych se ráda také vrátila k několika věcem, které jste tady zdůraznili. Ano, samozřejmě budeme hodně eh, trvat na eh, interkulturalitě, na mobilitě. Eh, ve svých projektech se budeme hodně snažit vyzdvihovat kulturní dimenzi, řemesla, sport, to je samozřejmě něco nového, něco, co jde nad rámec Erasmus Plus a nad rámec evropských projektů v současné době. Byla bych velice, velice ráda, kdybych s vámi mohla navázat kontakt, abychom eh, se domluvili, jak tento projekt, nebo tyto projekty ještě více rozvíjet. Eh, včetně financí. My už teď máme nějaké členské státy, které nás podporují, máme také eh, soukromé zdroje, specializované zdroje k, eh, či peníze z fondů pro mobilitu. Chceme vytvořit určitý harmonogram, do konce roku identifikovat ty mladé a nadace Anny Lind má 42 členských států, kde je nějakých 450 až 4500 eh, eh, až 5000 asociací, takže máme určitou základnu a možná, že se nám podaří ještě více rozvíjet tyto projekty s eh, příslušnými asociacemi. Ještě bych se chtěla vrátit ke vztahu mezi vzděláváním a udržitelným rozvojem. Nadace Anny Lind pracuje Eh, prostřednictvím zpráv, interkulturních zpráv eh, na identifikaci potřeb eh, ve oblasti vzdělávání a na propojení vzdělávání s udržitelným rozvojem. Čím dál tím více pracujeme s mladými v rámci SDG a děláme hodně práce s těmito mladými lidmi, abychom se pokusili ještě více propojit tyto dvě oblasti a já se s vámi ráda v tomto směru spojím, abychom mohli více spolupracovat. Ještě k tom, té oblasti řemesel, vlastně ještě předtím, e, na co se ptala paní místopředsedkyně, ona odešla. No dobře, e, co se týče té mobility, e, či té, toho otevření, která nezahrnuje pouze vysokoškolské studenty. Mysleli jsme na to, je to otevřenost vůči tedy tomu Eh, těm nejrůznějším společenským organizacím, místním samozprávám a tak dále. My si dobře uvědomujeme, jak důležité je zahrnout i tyto partnery. Mobilita a řemesla. Samozřejmě, jak to vysvětlit, jak vysvětlit především mobilitu na ose sever-jih, kdybych eh, měl eh, hovořit výhradně o Maroku, tak Maroko je velmi dobře známé svou řemeslnou dovedností, svým eh, řemesly a je možné, že by tady opravdu byl zájem o, tom, o to právě zde se vyučit v různých učilištích, které v Maroku existují a e, to je dobré jak vzhledem k osvojení si konkrétního řemesla, tak i vzhledem k osvojení si ještě větší otevřenosti vůči ostatním a tak dále. A pak je tady ještě jedna věc k té mobilitě severích. Mám dva příklady, dvě zkušenosti, které jsme zaznamenali v rámci e, získávání zkušeností Eh, je tady prostě eh, jedna spolupráce eh, mezi laboratorními pracovišti, francouzskými, marockými a alžírskými a nad rámec té mobility sever jich jich sever to také umožnilo mobilitu jich jich. A tady je prostě několik vědeckých pracovníků, kteří již obhájili své Eh, práce, které již vlastně pracují nad rámec svých původních eh, zemí. A pak je tady eh, Magrebské kolegium, které zahrnulo 25 doktorandů z, Fran- z Maroka, Alžírska a Tuniska a s belgickými a francouzskými odborníky, kteří je tři roky vlastně mentorovali, vytvořili takovou síť vědeckých výzkumníků, která prostě prostě může být velice operativní v nadcházejících letech. Ano, děkuji. Eh, Petra Kamerberg. Já bych chtěla ještě zdůraznit jednu věc. Zdá se mi, že tento projekt je naprosto fantastický. Jenom trochu jsem se zarazila u toho názvu, protože já se vždy obávám, že tím, že se eh, užívá eh, příliš často výraz Erasmus, eh, že se tím e, možná trochu pak stírá ten e, charakter Erasmu jako takového. Toto je excelentní projekt, nádherný projekt, ale je to opravdu úplně něco jiného než Erasmus, e, který my tady v Evropě máme. Takže to je všechno. Jde jenom o to terminologickou záležitost. To je jedna věc. Za druhé, očekáváte nějaké finanční přispění ze strany Evropské unie? Chtěli byste nejprve to zahájit jako formou pilotního projektu s evropskými finančními prostředky, a nebo to chcete eh, realizovat s vašimi partnery v rámci vaší nadace. Zvládnete to úplně sami? A ještě jeden mm, dotaz. Náš program Erasmus Eh, na, eh, nezávisle na eh, programu Erasmus Mundus je propojen s členskými státy. To, co děláte vy, je něco trochu odlišného, protože tady jsou členské státy a pak ta středozemní oblast, oblast středozemí a jich, jich. Takže to je vlastně takové rozšíření oproti tomu, co může nabídnout program Erasmus. A vracím se k tomu, co říkala Petra, jak je strukturováno financování nadace a co očekáváte od Evropské unie? Jak se nadace financuje? Samozřejmě jsou tady finanční nástroje nadace jako takové, ale až do posud, jak jste financovali vaše myšlenky, vaše projekty a jaká jsou vaše očekávání, co se týče případné podpory? Děkuji, ano. E, doufáme samozřejmě, že se nám podaří Uvidíme potom s eh, paní místopředsedkyní eh, rozvinout eh, naší činnost i s podporou Evropské unie prostřednictvím nejprve nějakého pilotního projektu. Co se týče naší činnosti, našich projektů, tak obecně řečeno, máme finanční podporu už od Evropské komise ve výši zhruba 70 a také od, finan- od členských států. Pro tento konkrétní projekt prozatím máme podporu Abdel Wahed to připomenul ze strany soukromých eh, subjektů a a v tuto chvíli se nám daří eh, realizovat naší práci s, právě s podporou těchto soukromých eh, eh, zdrojů, ale chceme také doufat, že do budoucna formou pilotního projektu bychom také mohli mít podporu od Evropské unie. Děkuji. A máte ještě někdo nějaké další dotazy? Paní Anderson, prosím. Ano, děkuji za prezentaci tohoto programu. Musím říct, že tak trochu obtížně eh, se v tom eh, zcela orientuji, protože jsem hledala určité informace, ale ne všechno jsem dohledala. 70% jste řekli, 70% z čeho? jaká je ta celková obálka, ten celkový rozpočet. A pak jste hovořili o e, instituci SISE v Maroku. Je to tedy nějaká vzdělávací instituce? Jaké jsou perspektivy, e, profesní perspektivy absolventů e, tohoto vzdělávacího institutu? Poté, co tam někdo dokončí to eh, vzdělání, eh, ten kurz, tak se dostane na trh práce a nás by zajímaly nějaké konkrétní údaje o tom uplatnění následném. Ano, děkuji. Když jsem hovořila o 70%, tak jsem hovořila o financování nadace. Eh, nadace Anny Lind je ze 70% podporována Evropskou komisí, ale kolega to ještě upřesní. Eh, merci, madame la Děkuji, paní poslankyně. Co se týče toho účelu, vidíte ten příklad domu řemesel, to je jeden z takových příkladů. Je to zařízení, které může přijmout jak mladé lidi ze severu, tak z jihu, a, aby si tam doplnili vzdělání. A jsou to zatím tedy zařízení, která se zaměřují pouze na mladé Maročany, mladé marocké řemeslníky, kteří třeba žijí někde v odlehlých oblastech, ve složitém prostředí, ale tato zařízení se mohou také otevřít třeba stážistům nebo mladým Evropanům, Alžířanům, Tunizanům, eh, aby si tam třeba doplnili nějaké dovednosti. Co se týče druhé otázky, nebo tedy to je jeden příklad z mnoha. Hovořili jsme o třech osách. Řemesla, kultura a sport. A my budeme právě působit na všech těch třech eh, eh, osách a eh, řemesla jsou jednou z nich, pak máme i kulturní struktury a, a sportovní zařízení, která mohou sloužit jak mladým z jihu, tak ze severu Nevím, jestli jsem zodpověděl vaši otázku. Na tomto místě bych velice ráda se zeptala komise. Prostředky, které se dávají k dispozici nadaci, přicházejí z SVČ? Z vývoju, eh, pardon, z prostředku pro rozpočet nebo mm, z jakého zdroje je to financováno? Mohla by nám k tomu komise něco říci? Thank you, President. Děkuji. Já musím říct, že vlastně nevím, ono to není z DG jak, čili pokud já vím, je to z vnějších fondů, ale, ale nevím, možná, že zástupci nadace Analint budou vědět. Děkuji. Ano, taky bychom potřebovali vaší podporu v této oblasti, to by nám opravdu moc pomohlo. Jak už jsem řekla, to jsou prostředky, které pocházejí eh, z programu pro rozpo, eh, z programu pro rozvoj a pro spolupráci s neevropskými zeměmi, čili prostředky nejsou z programu Erasmus a eh, jsou tady z Evropské služby pro vnější činnost. Souvisí to s naší zahraniční politikou, kde je třeba dát větší důraz na vzdělávání a kulturu aby i v zemích samotných se vytvořily lepší předpoklady, lepší, vzděláv- lepší prostředky a podmínky pro vzdělávání. A to je vlastně součást naší rozvojové politiky a proto nadace Anny Lind je někdo nebo něčím, kdo v tomto smyslu také v těchto zemích velice aktivně působí eh, v rámci spolupráce interkulturního dialogu se zeměmi eh, na jižní straně Středozemního moře. A co se týče oblasti vzdělávání a kultury, eh, to není tedy financováno ze zdrojů rozpočtových prostředků pro kulturu, ale právě z SVČ. Máte na tomto místě ještě nějaké otázky? Nevidím to. Takže dovolte, abych poděkovala zástupcům nadace Anny Lintové za to, že k nám přišli, že byli k dispozici pro naše odpovědi a vaše nádherné projekty jste nám představili a doufám, že v jiných oblastech obdobným způsobem pomáháte zlepšit situaci lidí ve vzdělávání a kultuře a že tedy i na základě vaší pomoci dojde k pozitivnímu vývoji. Děkuji vám. So, wir kommen gleich. Takže hned se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu. Máme opravdu naplněný program, co se týče diskusí a slyšení. Teď máme na pořadu jednání výměnu názoru s Evropským fórem mládeže na téma Evropské hlavní město mládeže. Eh, Evropské fórum mládeže je dnes eh, hostem Naposledy jsme se s nimi vyměňovali zkušenosti v listopadu minulého roku a teď se setkáváme zejména s ohledem toho tématu Evropské hlavní město mládeže. A já vítám pana Francoa Balada, který je ředitelem eh, příslušných politik a paní Juno Saite, vyslovila jsem to správně, což, která je odpovědná za Evropské hlavní město. V listopadu jsme se soustředili hlavně na prezentaci k tomu názvu Evropského hlavního města mládeže a kromě toho koordinátorka výboru KULT paní Kamreva jako zástupkyně našeho výboru byla zvolena do poroty pro výběr Evropského hlavního města 2023 a z tohoto důvodu jsme pozvali dnes zástupce Evropského fóru mládeže a před, požádali jsme je, aby nám představili koncepci eh, tématu Evropského hlavního města mládeže, aby s námi diskutovali o tom, jakým způsobem může výbor pro kulturu Evropský parlament podpořit tuto iniciativu, ať už v jakékoliv formě. Máte slovo na krátkou prezentaci, maximálně 10 minut, a pak bude opět následovat diskuse se členy výboru. Kdo z vás chce začít, prosím? Thank you uh, very much, chair. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji výboru za pozvání. Mám, je mi potěšením, že máme opět příležitost s vámi hovořit a něco společně budovat. Já budu hovořit o jednom z hlavních projektů Evropského fóra mládeže. Vy asi znáte um, různé jiné aktivity, um, třeba eh, Eurofest v květnu, v, v květnu tohoto roku a podobně. Spolu s kolegyní Ritou budeme hovořit o evropské mládežnické městě mládeže, kde se tisíce eh, mladých lidí zapojí do různých aktivit napříč Evropou. Eh, evropské hlavní město mládeže není tak známé jako třeba hlavní město kultury, mm, životního prostředí a podobně. Ale mimo žádná kvalita hlavního města mládeže je, že to je mládež mládeži. To je prostor, kde mladí lidé spolu s obecními zastupitelstvy mohou pracovat na eh, tom, co může vlastně v jejich městě představovat takový celkový jaksi plán do budoucna. Existuje eh, tento projekt již eh, přes 10 let, asi 40 měst se zúčastnilo a zapojilo. V tomto procesu Evropské forum eh, zajišťuje výběr těch příslušných měst, pořádá porotu, zve expertní skupinu, ale nejdůležitější, díky našim členským organizacím v terénu stanovujeme klíčové cíle. A já jsem zapomněl pouštět slajdy. Takže Tady to máme. Cíle hlavního města mládeže Evropy je zapojení mládeže, aby oni byli zapojeni do rozhodování v jejich městě, je to eh, cíl, další cíl je větší prostor pro občanskou společnost, podpora práv, svobody slova, svobody združování a e, dále propojování místní a evropské dimenze. Nejde jenom o obvyklou politiku zaměřenou na mládež, ale jedná se o vešk- mainstreamové nahlížení na život ve městě, kde mládež tedy působí. Od začátku Eh, již 130 eh, zemí, eh, měst se přihlásilo o tento titul hlavního města mládeže, ale může jich být jenom omezené, omezený počet, ale všech těchto 130 měst něčeho dosáhlo, ať už ten název dostali, tak v každém případě tam došlo k určitým změnám, k zapojení mládeže a to je samo o sobě veliký úspěch. Všichni jste dostali v rámci těch materiálů na dnešek studii, která popisuje různé úspěšné projekty v rámci tohoto projektu. Je to 8 tisíc iniciativ aktivit, akcí ve městech. A skutečně to přineslo změnu. Seznámíme vás se svědectvími mladých dobrovolníků, v té studii je toho víc, ale my potom mluvíme tedy s těmi mladými lidmi. Nejde jenom o tento rok, ale o to, jak mohou mladí lidé ve spolupráci s místním zastupitelstvem a s dalšími strukturami třeba měnit tvář svého města. Je to prostor pro aktivní zapojení mladých lidí ve městě. Všechna hlavní města mládeže mm, fungují různě, ten model není jedinečný, je to taková laboratoř demokratických inovací o tom, jak dostat mladé lidi ke stolu, jak je e, zapojit, aby spolu rozhodovali o budoucnosti svých měst ve výboru kult nemůžeme zapomenout na dobrovolníky, je to 10 tisíc dobrovolníků, kteří se postupně zapojili do těchto projektů, eh, když si uvědomíme, kolik času, kolik úsilí a, a, a práce eh, dali do těchto zajímavých programů, tak je to úžasné. A je tu také vznikla silná vazba mezi místní a evropskou identitou hm, a je to také takový motor diverzity a inkluze. Třeba v Rumunsku ehm, třeba hm, kdy spolupracovali se sousedními zeměmi, třeba s Bulharskem a podobně. Takže, jak jsem říkal, posilování mládežnických organizací. Dále tu jsou investice do mládeže více než 50 milionů eur města investovala v průběhu let do těchto projektů. A v neposlední řadě, když jsem hovořil o spojení místní a evropské dimenze, je, to také místo mezinárodního setkávání, kde se tedy vždy sejdou zástupci mládežnických organizací z celé e- Evropy, nejenom z EU, a hovoří tam o výzvách, kterým čelí mladí lidé. To je třeba fotografie z hlavního města 2020 eh, eh, Amia, eh, kdy se hovořilo o rovnosti pohlaví, udržitelném rozvoji, podpoře hm, různých aktivit a podobně. Tento projekt tedy dosáhl mnohého za posledních deset let, ale dalo by se dělat více. A díky práci Rity a dalších kolegů jsme jaksi vytvořili tento velký projekt, ale mohli bychom víc. Máme dvě jednoduché výzvy. Na jedné straně, jak zvýšit viditelnost tohoto eh, projektu Eh, pod, eh, jaké angažovat partnery, eh, protože je důležité, aby tedy ta, to Evropské hlavní město mládeže bylo lépe vidět. A tak druhá výzva, to tady dobře vidíme, co ještě můžeme více udělat, třeba když bychom měli větší finanční podporu, abychom pomohli městům eh, připravovat eh, ty projekty během té, toho roku, kdy jsou hlavním městem mládeže, protože nejde jen o ten rok, ono to je takový odkaz, který má tam vydržet do budoucna a způsobit skutečnou změnu v daném městě. Ale ale takže přišli jsme vás s tím projektem seznámit, děkujeme vám za pozvání a teď bychom si rádi řekli, co bychom mohli společně s výborem kult a e, realizovat. Můžeme uvažovat o partnerství, o potenciální návštěvě třeba delegace. Vím, že jezdí delegace do Evropského kulturního hlavního města, hm, tak bychom mohli uvažovat o nějaké formě spolupráce v tomto směru, nebo jak by třeba výbor kult mohl eh, být více přítomen na podporu měst, jakousi mm, soudu nástrojů, eh, jak to třeba propojit s evropskými politikami, prostě nějaká užší spolupráce. A některé velké programy, jako třeba Erasmus+, plus, jak říkala paní předsedkyně, eh, nebo Evropa občanů, a další projekty, jak tedy navázat tyto programy s Evropským hlavním městem mládeže, které se v tu chvíli stávají takovým tím hubem eh, pro daný rok. A také víme, že je tu jasná souvislost eh, se strategickými prioritami výboru a hlavními městy mládeže, jako je třeba posílení pocit sounáležitosti, eh, angažovanost v občanské společnosti a podobně. A v neposlední řadě všichni můžete být jaksi velvyslanci tohoto hm, názvu, můžete třeba místní samozprávu eh, povzbudit nebo místní komunitu povzbudit, aby eh, se ucházela o ten název Evropské město mládeže, hlavní město mládeže, ale vidím, že mi vypršel čas, takže um, děkuji za pozornost. Eh, děkuji mnohokrát, takže bych teď hned zahájila to kolo otázek a odpovědí. Otázkou je, jakým způsobem můžeme ji my jako výbor pro kulturu podpořit tuto vynikající iniciativu. Jedním aspektem by ku příkladu bylo, že bychom mohli říci v rámci programu Discover EU, objevuj EU, abychom se nesoustředili jenom na evropské mm, hlavní město kultury, ale také na to evropské hlavní město mládeže abychom získali i mladé lidi, abychom je upozornili na, na aktivity, které se v tomto rámci konají. A možná, že bychom mohli dospět takové pravidelné výměně o Evropském městě mládeže, tak, aby se jednotlivá města taky, také představila v našem výboru s jejich aktivitami. To je něco, co mě teď jenom spontánně napadlo kde bychom mohli jako výbor také něco udělat. Ale teď dám raději slovo kolegu. Mám tady dvě přihlášky, paní Kamer Evert, paní Šojdrová a paní Ferrand. Takže nejprve paní Kamer Evert a potom paní Šojdrová. Děkuji vám mnohokrát. Mm, děkuji rovněž za prezentaci a za neuvěřitelnou angažovanost, které, kterou projevuje Evropské fórum mládeže v tématu Evropské hlavní město mládeže. Skutečně tady se jedná otázku, jakým způsobem můžeme my všichni společně více jak si proslavit to Evropské hlavní město mládeže, aby tady nepanovalo jenom povědomí o Evropském hlavním městě kultury. A Ehm, samozřejmě my navštěvujeme to Evropské hlavní město kultury, ale to nepomáhá publicitě eh, Evropského hlavního města mládeže, nebo pakliže ono relativně málo. Takže bych se ráda zeptala nejdříve na to, jakým způsobem teď dosahujete mladé lidi, jaká opatření eh, vyvíjíte, abyste přes asi tedy organizace mládeže hm, to přiblížili mladým lidem. A máte nějaké zkušenosti týkající se toho, kolik lidí skutečně navštěvuje to Evropské hlavní město mládeže a účastní se jejich aktivit? Mm, protože teprve, když víme, co už všechno bylo vykonáno, eh, můžeme také říci, co bychom z toho měli ještě udělat. Samozřejmě musíme se také ještě nějakým způsobem postarat o to, aby to i v médiích bylo více zveřejňováno. Já vím, že na začátku roku se vždycky podává zpravodajství o tom, jaká města jsou evropskými hlavní městy kultury a možná, že bychom je měli nějakým způsobem přinutit k tomu, aby také podávali zpravodajství o tomto evropském hlavním městě mládeže. Proto, zejména tedy eh, rozhlasové a televizní stanice určené pro mládež. Ehm, určitou možností samozřejmě může také být, že si tady ve výboru necháme představit vaše aktivity a potom se postaráme o větší publicitu. Ten návrh s těmi evropskými hlavními městy mládež, zahrnout to do toho programu Discover EU. To už jsme, myslím, dělali a je to jistě správný postup. Říct když už to financujeme, tak prostě musí dojít k návštěvě jednoho evropského hlavního města mládeže, to by mělo být prostě povinností takové cesty v rámci Discover EU. Ale nejprve tedy otázka, co v současné době podnikáte a co z toho bude moci vyvodit a mm, co bychom ještě mohli, čím bychom ještě mohli přispět k tomu, abychom mm, více mladých lidí podnítili k tomu, aby se účastnili eh, a navštívili třeba Evropské hlavní město mládeže. Mm, teď tady není tolik přihlášených eh, kolegů, tak bych nejprve dala prostor odpovědím. thank you very much. Děkuji za dotaz a děkuji také za podporu eh, pro toto téma Evropské Město mládeže, ano, hodně spoleháme na naše členské organizace, představujeme velkou síť napříč Evropou, máme eh, Národní rady mládeže a Národní organizace mládeže, takže to je obrovský zdroj, který se snažíme využívat a také organizujeme různé činnosti eh, v rámci Evropského města mládeže. Snažíme se také více, eh, ještě více využívat našich komunikačních kanálů, abychom apelovali apelovali na své členy, aby zase oni kontaktovali dále. Máme ten, eh, tu porotu z různých institucí sestavenou, chceme, eh, která pak vybírá to město eh, mládeže, snažíme se také na ně působit, aby oni kontaktovali své zdroje a kolik mladých se zúčastňuje, ono je těžké říct přesně. Máme nějakých 10 tisíc, plus 10 tisíc dobrovolníků a mnohem více mladých, kteří se zúčastňují některých těchto činností. E, některé ty činnosti se e, týkají e, seberozvoje a vytváření tedy všelijakých jako osobních dalších nových kapacit. Další mladí se zúčastňují festivalů a jiných kulturních událostí, ale když se podíváme v nový, nového sadu, tak to bylo ta poslední hlavní město, tam bylo skutečně skutečně na tisíc aktivit eh, přes eh, celý rok. Některé to byly velké aktivity, které zahrnuly i účast mladých z ciziny. Pokud se podíváte na naší publikaci, eh, tak Praga, Eh, Soluň, Nový Sad, tam ještě musíme připojit tu závěrečnou zprávu, ale vidíme eh, velký nárůst. Hodně mladých eh, evropských občanů jede do těchto hlavních měst mládeže v Kaškajš, v Portugalsku. Tam byl také velký, velký zájem. Měli jsme radost toho, že tam tolik Evropanů, mladých Evropanů jezdí. Byla to veliká, veliká zkušenost, veliká veliké setkání, e, výměna zkušeností mezi mladými z celé Evropy. Co se týče sdělovacích prostředků, tak se snažíme samozřejmě také eh, z kontaktů, které máme, je eh, kontaktovat, je pokrývat eh, a samozřejmě ty, ta hlavní města potom kontaktují svá národní média, tam my nemáme ty stejné kontakty a ono také záleží na zdrojích, protože to není vždycky největší téma pro média Evropské město mládeže, ale my bychom z toho chtěli udělat velké E, téma. Takže tady je obrovský potenciál a my věříme v další podporu, a takže takhle ta situace asi vypadá v tuto chvíli. Děkuji. Paní Michaela Šojdrová. Za vaší prezentaci, já myslím, že vy jste o, tom, o té aktivitě řekl vlastně všechno. E, máte velkou konkurenci, protože máme Evropské město kultury, Evropské město sportu a já vím že ta města která tu, mm, o tu cenu se ucházejí tak to eh, dost prožívají. nevím jestli si vzpomenete na hlavní město košice košice hlavní město mládeže košice jestli jste zaznamenali bylo to na slovensku a vím že to dost eh, Eh, mm, jak si tam probíhaly dost oslavy tohoto, eh, tohoto eh, zvýraznění města, takže já myslím, že to má svůj význam a určitě máte naši podporu a souhlasím s návrhem naší předsedkyně, že bychom tato města měli zvát Eh, protože to vaše úsilí by se mělo potkat s úsilím těch měst a s jejich svědectvím. Takže networking těchto měst je něco, co by mělo být dobrým výsledkem té soutěže, aby to bylo udržitelné do budoucna a sdělovali si eh, prostě ty dopady. Eh, já bych se chtěla zeptat, vy jste řekli rozpočet, vizibilita, ten rozpočet v rámci programu Erasmus v rámci Evropského sboru Solidarity, myslím, že by se daly také vytvořit eh, dobrovolnické eh, projekty, solidární projekty pro, pro tyto účely mohli by se tam takto mladí lidé potkat. To si myslím, že by se dalo využít, tento nový program. Eh, chtěla jsem se zeptat, jaké jsou hm, nějaké konkrétní překážky, které vy vidíte a určitě s podporou našeho výboru můžete dál počítat jak pro tu finanční podporu v rámci těchto programů, tak pro tu vizibilitu a potkávání se. Děkuji. Ja, bitte. Prosím. Kdo z vás chce odpovědět? Děkuji paní eh, předsedkyně a děkuji paní poslankyně Šojdrová za tu eh, otázku. Já si myslím, že konkurence je dobrá věc, protože ona přináší pozornost na celou řadu eh, témat. My nechceme v žádném případě být jediným evropským městem. Jak už jsem řekl v prezentaci, kvalita Evropského města mládeže. To začalo vlastně v Rotterdamu, tam se všichni sešli a řekli, jak to tak oslavit, něco, co by eh, zaznamenalo účast mladých, eh, které, co by je přitáhlo. Takže čím víc propojení, eh, čím víc konotací s tím či oným městem, tím lépe. Ono se to vlastně také jeví tak, že se Evropa více zviditelňuje. My to podporujeme a je také velice pozbuzující, že nám dáváte podporu. E, já si myslím, že tady je e, různý způsob, když se jedná o implementaci a to je něco, co můžeme také diskutovat s Evropskou komisí. Když jde o implementaci, tak jde o to domluvit se, jak to technicky eh, eh, lze provést, objevovat Evropské, eh, Evropskou unii. Je třeba dobré, kdyby mladí při svých cestách měli jakýsi itinerář, kde by byly ty, ta města zaznamenána, kde by mohli se zastavit. Pak je tady ta práce v těch dobrovolnických sborech. Jsou tady různé technické možnosti. Tady jde prostě o to, aby se ten program dostal do hledáčku, do, do e, zájmu e, v těch různých městech, aby se prostě cíle toho programu ještě více viditelnily. Jaké jsou největší překážky? My jsme se o tom krátce zmínili. Já jsem dost hrdý na to, co jsme udělali ve Fóru mládeže, že jsme prostě e, tu celou myšlenku dostali tam, kde je dnes ale ta e, rostoucí konkurence, jak to my můžeme unést, jak, to, jak se s tím můžeme vyrovnat. E, já na tom také pracuji, máme prostě určité boje s tím, dostat se do médií, někdy se prostě musíme vyrovnat s různými realitami na té národní úrovni. Ne každé hlavní město e, má stejné cíle, či pracuje s Eh, ve stejném rozsahu. Oni to nejsou stejně velká města. Eh, takže třeba Tirana v Albánii. Eh, a to, to je prostě zase úplně jiná situace. A to jsou ty určité překážky. Jde o to, jak vlastně tomu celému titulu dát novou dimenzi, posunout ho na vyšší úroveň, zahrnovat větší různorodá města, větší objem různorodých měst a tak dále. To jsou ty naše výzvy. Děkuji mnohokrát, paní Joveva. Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. I za sebe chci poděkovat za velice zajímavou prezentaci. Já eh, patřím k té mladší generaci, a souhlasím samozřejmě s tím, že se opravdu dá dělat mnohem víc, jak jste ostatně také řekli sami, eh, od mladých ke mladým. Já naprosto souhlasím, eh, proto jsem také tady, tím myslím, proto jsem také v politice. Eh, možná, že bych vás požádala, zda byste nemohli být konkrétnější ohledně myšlenek, jak, myšlenky, jak napravit ten, tu nedostatek viditelnosti, protože si myslím, že opravdu musíme udělat moc pro to, abychom abychom se dostali k mladým lidem, kteří nejsou úplně nadšení z politiků. Souhlasím s vaší e, myšlenkou, že je to třeba zapotřebí e, řešit mimo jiné i větším počtem návštěv. E, jde prostě o to, aby vidět je uvěřit, jak se říká, a aby ti lidé měli možnost vidět, že jsme normální lidé, že se snažíme pomáhat a je to jiné být na místě, než všechno sledovat pouze přes nějaké prezentace. Myslím si, že můžeme být také mnohem více tvůrčí, protože eh, ono to je eh, těžké pochopit mladé. Eh, I pro mě je to dost těžké a přitom nejsou o tolik mladší, ale měli bychom možná více myslet na takovou kreativnější, takový kreativnější přístup toho, jak s nimi komunikujeme. Jak tady všichni řekli, můžete počítat s naší podporou a možná ještě jednu věc na závěr. Měla bych dotaz, jak vlastně to e, prožíváte, e, to sdílení, e, jak se vám daří sdílet dobré postupy s těmi všemi různými městy napříč Evropou. Děkuji. Thank you very much for the question. Um... Děkuji za otázku. Co se týče viditelnosti, to je to, proč jsme tady. Potřebujeme podporu institucí a také spolupracujeme s výborem regionů, s, ko- s kongresem místních a regionálních orgánů v Radě Evropy, že ano, spoleháme na naše členy, že budou šířit tu informaci mezi mladými lidmi v našich zemích, ale potřebujeme také kontaktovat místní samozprávy, protože to je naprosto klíčové, že potřebujeme právě, aby tyto dva partneři spolupracovali a proto potřebujeme více podpory, jak už to tady zaznělo. Eh, konkuruje nám Evropské hlavní město kultury a Zelené hlavní město a podobně, ale máme podporu, řekla bych, mm, evropských institucí a potřebujeme se nějak vyznačovat a Evropský ke hlavní město mládeže je samo o sobě jaksi velkým velvyslancem a šíří i, i informace o tom projektu, o tom, co děláme a inspiruje zase další města, což reaguje na to, jak zajistit osvědčenou praxi. Je to síť evropských hlavních měst mládeže, která spojuje všechna města, která tento titul dostala, v minulosti, letošní a ta, která budou eh, jmenována v budoucnu. Takže tvoří síť. Normálně eh, fungujeme na bázi projektů, ale také sdílíme zkušenosti a intelektuální jakoby výsledky těchto měst a eh, vlastně mm, je to užitečné, jestliže e, to potom mohou využít zase další města. Ale mm, prostě je třeba říci, že i ta města sama o sobě jsou velkou inspirací pro další města, jakož i jejich mládež. My jsme četli celou řadu různých e, příběhů, kde mladí lidé říkají, šel jsem tamhle na tu akci a tam jsem potkal mladé lidi od jinuta, tak jsme si vyprávěli, co jsme všechno dělali a bylo to bezvadné. A to taky, myslím, okazuje tu přidanou hodnotu. Just, uh... Děkuji. Mě, teď mě to napadlo, že ta otázka je konkrétní, jaká podpora institucí třeba v každé členské zemi uh, Eh, má Evropský parlament kancelář, tam je možné eh, jak si také zajistit větší viditelnost, eh, když to bude přeložené v, příslušném jazyce, lidé se mohou prostě lépe s tou myšlenkou seznámit. Ano, děkuji. Paní Jenbu? Děkuji. Také za sebe chci poděkovat já jsem měla tu příležitost, že jsem 26. ledna byla v Amienu. Eh, byla jsem tam na pozvání vašeho fóra, takže jsem ty iniciativy viděla, byly tam workshopy, mladí lidé pracovali na návrzích, kterých jsem se účastnila. Byla to kultura, vzdělání a sociální otázky. Kolega by to byl eh, v oddělení pro udržitelnost, takže jsme byli v takovém kruhu, tam nás seznámili se svými mm, projekty a my jsme zase říkali z evropského pohledu, co je realizovatelné, třeba z pohledu Francie, z pohledu Evropy. To je to pozitivní, že tam byla spousta mladých lidí, ty workshopy byly plné, nebylo si kam sednout. A pak eh, vlastně bylo takové schrnutí eh, těch eh, celodenních akcí a, a třeba hodně mi říkali mladí lidé, že měli velkou radost, že se mohli setkat s poslanci, že poslanci tam prostě za nimi přijeli a vlastně se o tom hodně tweetovalo a takže myslím, že bychom také mohli sehrát svou roli, ať už bychom tam jeli kolektivně nebo individuálně po celý rok, to můžeme promyslet. A druhá věc, ta byla trošku negativní, tak jako na všech těchto mládežnických akcích potkáváme stále stejné mladé lidi. A je to mládež, která mm, je trošku ta, ta, ta, ta, která má ty problémy, ty tam moc nepotkáváme. Takže možná by to chtělo najít nějaký prostředek, ale to se týká i Erasmu. Jak zapojit i tu mládež, která to má daleko, která je znevýhodněná, která žije v, v, v divných čtvrtích, aby se mohli zapojit, protože to neznamená, že by je ty otázky nezajímaly, ale jednak oni se to vůbec nedozvědí. Já často třeba chodím na učiliště a když hovořím o Erasmu, tak netuší, o čem je řeč. Eh, Evropské hlavní město, no to už vůbec. Eh, takže je eh, tu potřeba udělat kus práce pro to, aby se zapojili tito mladé, kteří mají mnoho co říci, Eh, pro společnost. Nevím, jestli jste to, to identifikovali a jestli máte nějaké nápady, jak to vyřešit, jak kontaktovat tyto lidi, třeba spolupracovat s těmi školami, já nevím. Třeba už to děláte, že by třeba uspořádali zájezd do Amia, eh, kde tedy je teď hlavní město eh, mladeže. To je, to je myslím, skutečně otázka, která se opakuje ve všech našich programech taky. Um, thank you very much. Děkuji. Já bych chtěla zdůraznit, že různá hlavní města eh, mládeže mají různé přístupy a máme eh, eh, někdy se právě zaměřují na tu mládež, která není moc aktivní. Třeba Kaškajs pro mě to je krásný příklad, kde se soustředili na přemostění té propasti mezi mladými lidmi ve městě a, a, a mladými lidmi žijícími někde na samotě. A to právě jako Evropské forum děláme, že třeba eh, děláme takzvané monitorovací návštěvy a vysvětlujeme jakým způsobem to ovlivňuje náš život. A mm, já jsem se setkala s mladými lidmi, kteří se zapojili právě díky tomu hlavnímu městu mládeže, protože město hodně investovalo do komunikace, e, využívali sociální pracovníky, mládežnická centra a skutečně oslovovali tu mládež eh, mimo centrum města a nabízeli nějaké zajímavé aktivity. Takže jsem jenom chtěla poukázat na tento dobrý příklad a je tu celá řada měst, eh, která mm, se zaměřuje různě, ale zrovna Kaškaj se, eh, ty mm, se zaměřili na odbourání té propasti mezi různými vrstvami. A v rámci toho projektu jsou různé kroky, tam města požádají, ehm, pak skupina expertů to hodnotí, pak se ten projekt rozvíjí a významný aspekt pro nás je inkluzivita, a um, zapojení různých skupin mládeže. Čili spolupracujeme s těmi městy, aby skutečně ty jejich aktivity dosáhli na více a více mladých lidí, kteří by třeba ani normálně se tam nedostali, protože by to považovali mm, za eh, něco, co se jich netýká, ale to hlavní město mládeže se netýká jenom mládeže toho města, ale i té země a Evropy a je potřeba nalézt nástroje, jak je dos- na ně dosáhnout. Taky nemáme úplně odpověď to bychom dostali Nobelovou cenu, kdybychom věděli, jak to řešit. Ale zkoušíme různé věci a je to jedna z cest a snažíme se. A e, Žádáme Evropská hlavní města mládeže, aby se soustředila na různé skupiny, třeba ta učiliště nebo e, různé neformální skupiny, že to je taky způsob, jak kontaktovat mládež, která e, není nějak formálně aktivní. Tolik z mé strany. A samozřejmě je, je to postupný proces. Merci, si je de... Když dovolíte, paní poslankyně, co se týče inkluze, to je velká výzva. To je cílem programu Erasmus+, budoucnost a tak. Když komise prezentovala svůj návrh na řízení Erasmus Plus po roce 2020, tak eh, nejlepší způsob, jak eh, se dostat k nejzranitelnějším mladým lidem, tak to jsou právě ty místa, kde se eh, zajišťuje neformální vzdělávání. A to je vlastně příležitost třeba, aby příští program Erasmus Plus měl dostatek prostředků, aby mohl čelit těmto výzvám. Nesmíme zapomínat, že Evropská hlavní města mládeže, tam my jim nedáváme zase moc peněz, žádné stovky tisíc nebo milionů eur na programy, protože to jsou investice těch obcí, eh, to platí ze svého. Bývá to tak kolem 7 milionů eur na rok a tam jsou různě velká města, různě drahé projekty, to je potřeba mít na paměti. A a uvidíme, jak by to šlo, ale ta podpora mládežnických organizací a e, organizací lidového e, vzdělávání a podobně, ty by umožnili dostat se dál. Já od té doby, co pracuji v Evropském foru, e, tak eh, právě mladí lidé, kteří to dobrovolnickou práci dělají, se, mm, když kontaktují ty mladé mm, znevýhodněné a eh, a pomohou jim eh, najít místo v tom rozhodovacím procesu, to právě velice oceňuji a já také oceňuji to, že, že chcete navštěvovat ta města. Taky poslední tři roky při každém zahájení to, takovém tom zahajovací slavnosti vždy eh, přijel mm, předseda vlády nebo prezident a takže to, to bylo v Portugalsku, v, v Srbsku a v Amiens ve Francii. Eh, to samozřejmě hodně zvyšuje tu viditelnost, takže bychom chtěli povzbudit tady eh, mm, poslance, aby také jezdili. Děkuji. Paní Šojdrová. Ehm, já nemám žádnou otázku, jenom ehm, musím říct, že jsem se oprav, musím se opravit. Já jsem hovořila o Košicích jako hlavním městu mládeže. Košice na východním Slovensku to byla to bylo evropské hlavní město dobrovolnictví. Já jsem si to popletla, já jsem to popletla s hlavním městem mládeže, takže děkuji za pochopení a mnoho štěstí. Frau Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji také za prezentace. Musím říci, že jako bývalá televizní novinářka se tak trochu divím tomu, že přístup k médiím je tak obtížný, když jsou workshopy dobře navštěvované eh, a když dochází k výsledkům, tak to přece už je důležitá story a stojí to za příspěvek. Já si myslím, že už jste se o tom zmínili, že by možná se měli zapojovat mladí politici já tedy nevím, eh, jestli vám něco říká pojem fokus. Mm, to je týden, který se soustředí na, na takovéto věci a bylo by dobré, kdyby takové noviny či eh, časopisy taky to mm, zobrazovaly jako reklamu. Tento týden se bude konat. A já teď nevím, jestli už jste to naplánovali nebo ne. A teď jsem viděla, jsem tak trochu zklamána, mm, Viděla jsem, že Portugalsko už dvakrát získalo mm, to Evropské hlavní město mládeže. To je velmi dobré, ale já bych ráda věděla, jakým způsobem mládežnické organizace k tomu přispěli. Co dělají oni jinak, nebo lépe, že byli vybráni hned dvakrát? A mohli takto podpořit to forum. Děkuji. Uh, Dobře, tak já začnu a kolega to doplní. Co se týče viditelnosti, uh, a, mm, tak setkání, jak už to znělo v té prezentaci, eh, tam se sejde zhruba 200 mladých lidí v jednom městě jednou za rok hovoří o věcech významných pro Evropany a zveme média, ale z jakéhosi důvodu je to trošku výzva je tam dostat. A takže pokud nám můžete dát nějaké tipy, jak tam ta média dostat, tak to budeme moc rádi. A můžeme si třeba potom o tom hovořit. Eh, co se Portugalska týče, ano, máme velikou radost, že dvě města získala tento titul ze stejné země a eh, pak máme v Rumunsku hm, eh, jedno město, které titul mělo, jedno další se hlásí. Co se Portugalska týče, ta eh, kultura mladých or, or, mládežnických organizací a, a spolupráce s politiky na místní úrovni, to je, já nevím, jestli prostě, že tam je hodně sluníčka a dobrý jídlo, takže jako je takový ten pozitivní přístup, ale ne, prostě ta politika mládeže se začala vytvářet poměrně brzy. Portugalsko eh, hodně prosazuje práva mládeže, asi to odpovídá portugalské mentalitě, kdy politici a mladí lidé musí spolupracovat. A taky jsou to jakési modely, kdy mladí politici přichází z místní úrovně a z místních organizací a vlastně vyrostou potom do celostátních politiků. To je trošku kulturní záležitost. A v Kaškaji třeba Oddělení mládeže je asi největší v celé zemi, tam máme asi 30 lidí, ale jiná, jiné obce ne, ty zase nemají takové, jako třeba Braga, tam jsou vůbec na špici, co se mládeže týče, zapojení a aktivit a projektů které tam děláme a co se podpory týče ze strany místní samozprávy, čili to je zrovna dobrý příklad z Portugalska. So, als letzte Frage, was... A poslední otázku, protože nikdo jiný už se nehlásí. Řeknete nám nakonec, že také díky angažovanosti eh, a také díky lepšímu jaksi oznamování a zvyšování povědomí eh, o tom evropském hlavním městě mládeže. Co bychom k tomu ještě měli říct? Já jsem viděla kolik aktivit se v tom roce koná, jakým způsobem strukturujete tyto aktivity. Já vím, že samozřejmě eh, eh, rok samotný pak k tomu přispívá, ale ráda bych se dověděla něco více o vašich aktivitách a iniciativách pro mladé lidi, kteří způsobují, že nebo kteří mohli, mohou eh, přispět k tomu, aby Evropské hlavní město mládeže se dostávalo stálo více do povědomí. Už jste tady hodně učinili, čeká vás ještě hodně práce? Um, so it's a very good question. Tak toto je velmi dobrá otázka, děkuji vám. A pro nás je to velmi důležité, protože když nějaké město podá žádost, tak my v té žádosti klademe velmi konkrétní dotazy, například jaký bude dlouhodobý dopad protože dostat e, ten titul Evropské město mládeže, to je vlastně pouze první věc, to je prostě taková pobídka k tomu, aby se to město začalo třeba v určitém ohledu měnit a to se nestane hned. Takže poté, co se stane to město e, městem mládeže, tak ten proces teprve začíná. A co vidíme jako velmi důležitá dědictví, je ta struktura, ty struktury, které zůstávají, protože to je také něco, co zaznělo v prezentaci. E, ta města musí vytvořit i určitou infrastrukturu pro to, aby tam lidé, mladí lidé mohli e, se mm, e, zástupci té místní samozprávy se podílet na rovné bázi na přípravách, aby to mohli celé spoluřídit aktivit a tak dále, takže tam pak samozřejmě mohou prodit i určité finanční zdroje. Začíná eh, proces, který by v ideálním případě měl vyústit v to, že eh, se tam mladí lidé začnou i aktivněji zapojovat do politického života, do přijímání rozhodnutí, do těch rozhodovacích procesů a eh, ty Města se ve svém přístupu dost liší, liší se i ta forma těch eh, dalších aktivit, závisí hodně na tom, a žádné město není stejné s jiným, jaké má to město zdroje. Pracujeme v rámci i té eh, sítě evropských měst a jedna z nejzajímavějších eh, prací je ten participativní rozpočet pro mladé. Participativní rozpočet není něčím novým, ale tady je nasměrován na mladé a je to taková Eh, příležitost pro ně, aby se sami eh, podíleli na rozhodování, jaké činnosti budou financovány, eh, do jaké míry. Takže to je další velké dědictví takovéhoto roku města či města pro mladé města a mladí lidé pak vlastně začnou více spolupracovat eh, na tom, co je pro mladé v tom městě důležité, co je dobré. Eh, prostě eh, stále i u měst, které byly třeba města, eh, evropská města mladých někdy v roce 2010, vidíme, že ty struktury tam fungují, že jsou navštěvovány mladými lidmi a ti mladí tam získávají určité znalosti, dovednosti, řada z nich se pak angažuje ve veřejném životě, v politickém životě a Potom eh, je samozřejmě třeba si uvědomit, že to financování potom roce klesá, ale tady vzniknou určité základy a my doufáme, že to prostě bude stále větším a větším stimulem i pro další činnost v řadě oblastí. Na závěr bych ráda vyzvala paní Florencii von Haut za komisi, aby přinesla závěrečné stanovisko za komisi. Eh, děkuji, paní předsedkyně, a chci také poděkovat eh, kolegům z Evropského fóra mladých za prezentaci, která byla velmi užitečná, za velmi zajímavou rozpravu. Je to úžasné vidět eh, takovou to zkušenost, konkrétní příklady a slyšet o všech těch lidí, lidech, kteří jsou zatím. Je dobré slyšet o obrovské užitečné práci, která již byla odvedena provedena a jsme také šťastní, že vidíme, že se snažíte stále o víc eh, byla tady zmíněna ta síť a usnadňování výměny informací přes ní. Pro nás je také zajímavé dozvědět se víc, co se odehrává na místní úrovni a samozřejmě eh, budeme rádi, když s vámi budeme moci spolupracovat, navštívit eh, za, eh, ta města, eh, také, dejme tomu, pracovat na nějakém labelu pro určité aktivity pro mladé lidi, ať už se jedná o přijímání účasti na těch událostech, o dobrovolnickou práci. Prostě je tady celá věc, řada věcí, která by vám mohla připadat zajímavá. Eh, co se týče politiky vůči mladým, eh, tak eh, my se snažíme také <clears throat> přivést Evropu na tu místní úroveň. Dnes je v programu Erasmus Plus partnerství s názvem Ongoing Europe Goes Local. Evropa se stává lokální a tady se vlastně sdílejí zkušenosti a dovednosti ohledně od toho, jak tu Evropu přiblížit, jak zajistit, aby i mladí měli větší přístup k těm rozhodovacím procesům. Do budoucna jde také o to ještě e, posílit tuto dimenzi. Jednou z myšlenek je e, proje- e, řada projektů s účastí mladých a pak také skrz projekty Solidarity Tady jde o poměrně malé finanční prostředky, které však eh, mladým umožní, aby se dozvěděli víc, co eh, se odehrává na evropské úrovni, aby se na tom lokálním eh, poli mohli na tomto podílet. Takže to je vlastně obdobné jako ta evropská města mládeže. Děkuji mnohokrát, děkuji i vám oběma. Děkuji za angažovanost, kterou mm, prokazujete eh, v Evropském fóru mládeže. Je to důležité angažma zejména pro mladé. A děkuji vám tady mnohokrát za to, že jste si udělali čas a těším se na další spolupráci s Evropským fórem mládeže, nejenom k tématu Evropské hlavní město mládeže, ale i v jiných projektech. Děkuji mnohokrát, nakrátko přeruším naše zasedání, než dorazí paní komisařka a měli bychom v půl opět pokračovat. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, posaďte se a stišme se, abychom mohli začít. Paní komisařka už je mezi námi a ty z vás, kteří eh, chtějí dále pokračovat v konverzaci a nechtějí zde zůstat, poprosím, aby opustili zasedací místnost, abychom tady mohli eh, zahájit eh, slyšení a strukturovaný dialog eh, s paní komisařkou. Milí kolegové, milé kolegy, je mi potěšením poprvé oficiálně před, eh, přivítat paní komisařku Marie Gabrielovi v její nové funkci k našemu pravidelnému strukturovanému dialogu o politických prioritách Evropské komise. My máme pravidelnou výměnu i mezi koordinátory eh, s Marie Gabriel již určitou dobu. Eh, ale oficiální výměna samozřejmě tím nahrazována není a proto mě o to víc těší, že tady ve jménu Výboru pro kulturu vás mezi námi velice srdečně vítám a přeji nám hodně úspěchů ve zpracovávání vašeho portfolia, zejména co se týče spolupráce eh, s naším výborem a Mm, eh, to portfolio, které vám svěřila předsedkyně komise, je velice obšírné, široké a proto je důležité také stavět mosty mezi výzkumem a vzdělávání. K tomu přistupuje význam kultury a nás nesmírně těší, že paní předsedkyně komise von der Leyen to jméno kultura, ten název kultura vůbec do toho portfolia dala. Protože to má také veřejný účinek. Eh, protože kultura je pro Evropu obzvláště důležitá, je velice významná pro evropský pocit jsou náležitosti a proto je to důležitější než kdy jindy, protože tento sektor je také motorem, impulzem pro technické inovace a pro nové ideje. My se velice těšíme na to, že nám řeknete, jakým způsobem chcete čelit těmto výzvám. A po vašem úvodu předám slovo našim členům a podle toho, kolik se jich přihlásí, bychom to mohli udělat jako ten postup ping-pong, aby na každou otázku možná mohlo být zodpovězeno hned. Hmm, přímo a také bych ráda, abyste řekla něco k aktuálnímu vývoji v rámci vyjednávání víceletého finančního rozpočtu. My už jsme to jedno, eh, projednávali dnes ráno a proto bychom se rádi vyslechli, jaké návrhy má tedy komise. Děkuji, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, vážení přátelé, vážené kolegyně, kolegové, jsem skutečně velice šťastná, že tady jsem dnes s vámi, jak řekla paní předsedkyně. Jedná se o první výměnu názorů eh, v nové funkci komisařky pro kulturu, inovace, vzdělání a mládež. A já se těším na eh, spolupráci, co nejužší spolupráci s vámi během celého tohoto období. Chci z kraje říct, že se Evropa chystá eh, definovat ještě ambicioznější cíle v oblasti kultury a vzdělávání a to by naši spolupráci mohlo posunout na vyšší úroveň. Další otázkou je ovšem, ovšem zdali budeme mít nutné zdroje, abychom tyto ambice mohli přetavit ve skutečnost. A já se k tomu, paní eh, předsedkyně, určitě eh, vrátím a budu jasná ve své stanovisku, ale už teď chci poblahopřát parlamentu za jasné vyargumentované stanovisko a za jasnou vizi, eh, která by měla umožnit Unii, aby pokračovala ve svých klíčových úkolech. Teď bych ráda začala s některými některými tématy. Když jsem si připravovala dnešní příspěvek, tak jsem si uvědomila, že tady je 15 různých e, oblastí či témat, ke kterým bych se chtěla alespoň stručně vyjádřit. Také se k tomu vrátím ještě během diskuze, ale chci alespoň ty hlavní mezníky zmínit. Nejprve je to Evropský vzdělávací prostor. Jde tedy o to, aby do roku 2025 něco takového se opravdu ustavilo a úmyslem mým a mé skupiny e, spolupracovníků je v září předložit stan- eh, sdělení komise k této věci. Bude také s parlamentem spolupracováno, bude tady veřejná konzultace a Eh, budeme hodně eh, počítat s vašimi, s vašimi vstupy. Tady jde o to eh, zabra, zrušit ty, pře, ty, ty nejrůznější překážky, umožnit účastníkům vzdělávacích procesů, aby se lépe přesouvali a také z dlouhodobějšího hlediska změnit tuto kulturu vzdělávání, protože jde o to také, abychom tady hovořili více o celoživotním vzdělávání. Proto jsem hovořila o o sdělení, které předložíme v běhu roku, budeme navrhovat nové aktivity a chceme také předložit nový rámec spolupráce s členskými státy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Jak víte, stávající rámec IT eh, e 2020 eh, na to skončí. V rámci evropského prostoru pro vzdělávání pro mě je důležité, abychom nezapomněli na ještě další, vzdělává, eh, další sdělení, které bude zveřejněno v červnu. Jde o Evropský prostor pro výzkum. To by bylo dobré učinit eh, v souvislostech eh, paralelně, aby tady nedošlo k nějakým nekoherentním situacím, naopak, aby šlo o vytvoření efektivnějšího a koherentnějšího rámce. V Evropském prostoru pro vzdělávání to samozřejmě budou Evropské univerzity, které budou jedním z z těch klíčových iniciativ a to bude takovým eh, vlastně zkušebním kamenem, eh, zkušebním lakmusovým papírkem pro budoucno. Eh, všechny tyto pracoviště třetího stupně mají obtížný úkol umožnit studentům, aby excelovali nejenom ve studii, ale především a také, aby si našli místo na trhu práce ve společnosti, která se tak hluboce a dramaticky promění neviditelnými. To znamená, inkluzivní vzdělávání vysoko, vysoké kvality je zásadní pro to, aby se lidé osvojili znalosti a dovednosti i v oblasti e, občanskosti a e, výzev, které stojí před občanskou společností. Je tady celá řada věcí, které se již podařilo realizovat, co se týče rovného přístupu ke vzdělání a do budoucna půjde o to e, soustředit se na zlepšení výsledků ve škole musíme tady vzít v úvahu tři eh, výzvy. Umožnit všem mladým, aby si své základní znalosti mohli osvojit, minimalizovat eh, počet mladých, kteří nedokončí školu a eh, zajistit dobrou pohodu ve školách. Takže myslím, že je také dobré, aby až čas přijde, realizovali jsme další výraznou iniciativu, aby se v základních dovednostech každý dostal do eh, určité eh, úrovně. Tady hovořím o těch základních dovednostech, protože u eh, digitální oblasti máme zase jiné věci. Tady jde o to mít tady záruku jakéhosi základního vzdělání. To slovo záruka bych nerada používala, protože máme záruku pro mladé, tak aby se to nepletlo, ale v druhém pololetí roku 2020 bychom chtěli zahájit veřejnou konzultaci, k tomuto tématu a budete vítáni v ní eh, se účastnit. V Evropském prostoru pro eh, vzdělávání eh, tam nebudeme moci být inovativní a inkluzivní, pokud nebudeme mít opravdu vášnivě zapojené, angažované pedagogy. A tady jsem připravena hodně spolupracovat s členskými státy a Evropským parlamentem, abychom mohli dělat více věcí pro pedagogy. Budou tady určité věci v Erasmu+, jako Teacher Teachers Academy. Vrátím se k tomu během diskuze, ale je to téma, které mi leží hluboko na srdci a opravdu bych chtěla, aby tady byl co největší počet vzdělávacích pracovníků, kteří by to evropský prostor pro vzdělávání mohli posunout ještě výš. A dál eh, trochu eh, k akčnímu plánu pro digitální vzdělávání. Eh, já, jak víte, jsem se rozhodla a, angažo- a zavázala k tomu, že toto budu aktualizovat v prvním roku eh, svého mandátu. Dobrá zpráva je, že to bude již v červnu. S mým týmem jsme zahájili práci. Mám jednoduchou myšlenku pokračovat v iniciativách, které již prokázaly svoji životaschopnost a svůj úspěch. Eh, tady myslím především Safer Internet eh, for Europe a podobné iniciativy, které mají nepopiratelný úspěch, ale potřebujeme ještě další iniciativy cílené, nemusí být moc. A tady bych docela uvítala vaše návrhy, vaše vaše stanoviska. Co se mne týče, tak tady je jedna iniciativa, kterou bych ráda viděla. Eh, AI for Burroughs. Eh, komise dnes eh, vydá bílou knihu k umělé inteligenci Víme, že umělá inteligence redukuje podjatost a diskriminaci, takže tady je to velké, velká výzva i pro mne jako pro ženu. A ještě k Evropskému institutu pro inovace a technologie. Víme, že v Evropském parlamentu se v tomto směru již hodně dělá. Děkuji vám za první pozitivní reakce. Já si myslím, že teď máme před sebou další výzvu a to je Eh, zajistit, aby eh, institut prostě určité věci dělal lépe, transparentnost, eh, otevřenost vůči více účastníkům a zároveň zajistit, aby tady bylo více synergií s ostatními nástroji existujícími v rámci horizontu Evropy. Dvě věci. V roce 2020 tady bude vlastně e, něco nového pro kreativní průmysl a já bych ráda, aby tady e, byla e, synergie s druhým pilířem Horizontu Evropa a byla bych ráda, kdyby eh, OIT bylo také v plné synergii s Evropskou radou pro inovace. Tady je možnost, abychom prostě měli radu, která by eh, tam, kde je riziko vysoce eh, značné, se našim startupům pomohlo a myslím si, že to je práce, kterou bychom měli dělat, aby tady byly tyto firmy schopny financovat se jednodušeji a plně rozvinout svou jsou potenciál. Pro, co se mladých týče, eh, je tady teď nová strategie eh, pro mladé 2019 až 2027. Co teď chceme dělat v letošním roce? Zahájit během eh, roku práci na eh, mobilitě dobrovolných mladých pracovníků. Tady budou studie, tady bude studie v letošním roce, takže chceme identifikovat, eh, které jsou eh, překážky na této cestě. Máme skupinu expertů a chceme mít také veřejnou konzultaci, abychom dostali co největší počet stanovisek. A naší myšlenkou je, aby tady bylo nové doporučení rady, aby později během roku byl předložen projekt nového politického politického rámce eh, s, eh, v oblasti solidarity a to včetně stáží a zaměstnanosti. A ještě něco eh, pro mladé, koordinátor pro mladé, Eh, chci tady tedy vybrat eh, takzvaného youth koordinátora, eh, aby tady mladí lidé v Evropě měli prostě jednu osobu, jeden obličej, jedno telefonní číslo, pokud to takto mohu formulovat, pro mladé lidi v Evropě. Zároveň bych chtěla zmínit několik dalších doplňkových témat. Sport není v názvu mého portfeje, ale říkala jsem to jasně. Chci také pokračovat v práci v tomto směru. Víme všichni, že sport má tu moc zlepšovat zdraví, ale také překračovat hranice sociální, generační či jazykové bariéry. Já budu pokračovat v iniciativách, které již byly začaty e, letos to bude prostě spíš ta mezigenerační dimenze sportu. Chtěla bych, abychom v, této, eh, v tomto směru měli těch činností víc. A na druhé straně bych také chtěla proskoumat možnost větší spolupráce eh, mezi oblastí inovace a oblastí sportu. Eh, je tady možná určitých, celá řada určitých možností, včetně teda kulturního dědictví. Myslím si, že tady bychom měli ten terén terén trošičku e, proskoumat a vidět, kam až se můžeme dostat. A Intergroup e, Sport, Interskupina Sport je znovu tedy e, teď v parlamentu přítomna, k tomu vám blahopřeji. A teď ještě ke kultuře a kulturnímu dědictví. Vím, že to je téma, které vás výsostně zajímá. Chci vám připomenout, že teď tady máme dědictví, dědictví, které vyplývá z Evropského roku kulturního dědictví. Máme novou agendu, nový nový program a to všechno musíme eh, sledovat. Ve fórum k kulturnímu dědictví máme zástupce Evropského parlamentu. Já chci říct, že je mi trochu nepříjemné, že tady prostě Eh, jsme měli eh, schůzi v říjnu a další je na červen naplánovaná. Měli bychom se scházet pravidelně, měli bychom se ovšem možná předem domluvit společně, jaké aktivity, jak je nacílit. Eh, je to důležité, protože teď jsme zahájili nový projekt Kulturní dědictví v akci a to bude vlastně takové osvojování se znalostí pro ty lidi, kteří rozhodují na místní a regionální úrovni o kulturním dědictví. A tady bych chtěla upozorňovat dál na to, že je tady nástroj Opportunus, individuální mobilita pro umělce. Jsou to eh, velmi úspěšné výsledky, je to pilotní projekt na dva roky. Výsledky prokazují, že takovýto nástroj opravdu potřebujeme pro nadcházející období. A ještě jedno slovo, eh, naše podpora pro oblast eh, hudby z iniciativa muzikou Eh, muzik pro všechny, hudba pro všechny bude i nadále pokračovat. Takže čekáme i na vaše eh, vstupy, aby kultura byla opravdu vystrčena více ku předu, aby byla ještě přístupnější, ještě konkrétnější. Otázka přístupnosti bude něčím, co nebudu ztrácet ze zřetele. A tři věci na závěr. Všechny tyto politiky, Eh, jsou něčím, o čem víme, že má obrovský dopad na Evropskou unii. Já bych ale chtěla ještě aktivovat několik nástrojů pro to, aby to byly politiky, které by byly viditelné i zvenčí. Já věřím v naší kulturní diplomacii. Měla by to být a mohla by to být součást naší vnější politiku. Já si dobře uvědomuji omezené zdroje, uvědomuji si fragmentaci, uvědomuji si nutnost, abychom se opravdu vybrali ta témata, kde můžeme můžeme prokázat naše bohatství. Ale už teď jedna iniciativa eh, Africké hlavní město kultury, letos je to tedy Marrakeš, a my máme eh, Evropské eh, hlavní město kultury, takže to se teď jako vlastně dostává na další kontinent a s velmi pozitivní agendou můžeme vytvářet kontakty, které jsou pro nás velmi zásadní, kontakty mezi lidmi. A teď ještě dvě poslední věci. Západní Balkán. Opravdu se domnívám, že to je oblast, kde budeme muset jít mnohem dál, abychom jim ukázali, že evropská perspektiva není jenom tom jedna kapitola za druhou, eh, eh, něco, co trvá 7-8 let, na konci, jehož, eh, na konci kteréhož období už nikdo neví, o co jde. Máme tady ten koncept Native Europe, Eh, vlastně pouze dvě z šesti zemí eh, jsou teď součástí programu Erasmus+, což bychom měli napravit, abychom mladým v regionu ukázali, že mobilita je i perspektivou pro jejich eh, zemi, jejich region. A poslední bod, vyjednávání o budoucích programech Erasmus, eh, eh, sbor Solidarity. Eh, já si myslím, že je zase důležité vyjádřit maximální respekt stanovisku parlamentu. Hodně jsme pokračili v řadě technických otázek a zároveň dnes jsme na vlastně předvečer Evropského, Evropské rady, kde bude hlavním tématem rozpočet. A my tady prostě musíme i nadále hovořit jedním hlasem samozřejmě. Ten návrh na stole je eh, zklamáním. Je to návrh, který nám vůbec neumožní, nemůže umožnit být důvěryhodní zcela jednoduše v našich eh, veřejných eh, zadávání veřejných zakázek a v dalších činnostech. Prostě <clears throat> my, co se mne týče, je ten návrh nepřípustný. Ten návrh neodpovídá ani ambicím, ale především je to návrh, který vůbec neumožňuje nám jako Evropanům eh, žít prostě v této moderní době. Tradiční politiky mají svůj význam, to jistě, ale všichni si uvědomujeme, že bez inovací, bez investování do mládeže, eh, bez evropského prostoru pro vzdělání, tak aby eh, univerzity mohly jít ještě dál, se nám nepodaří vyrovnat se s eh, výzvami, ať už jsou demografické, či klimatické, či digitalizační. To jsou ty tři hlavní výzvy, kterým je Evropa postavena. Bez bez, ty se nepodaří řešit bez participace, bez vzdělání, bez kultury, eh, bez toho, aniž by se eh, tedy podařilo vytvořit eh, takovou společnost, která bude cítit jako společnost vzdělaná, společnost, která říká ano inovacím. Děkuji paní předsedkyně ještě jednou za možnost, že jsem se tady mohla k vám obrátit a už teď netrpělivě čekám na vaše dotazy, připomínky a myšlenky. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařkou. Čas jste jistě nepřetahla, protože tady existuje celá řada významných témat. Je to skutečně obrovská květina aspektů, které pokrývám, kterou pokrýváme v našem výboru. A velice mě těší od vás slyšet, že se stavíte plně za požadavky našeho výboru Eh, myslím si, že je důležité, aby komise i parlament hovořili v tomto bodě jedním hlasem. Ursula von der Leyen ve svém nástupnickém projevu také přivítala návrh parlamentu na rozšíření Erasmu. Myslím si, že nás čeká ještě hodně velká práce, abychom přesvědčili členské státy o tom, aby neodsouhlasili takový minusový rozpočet, ale dále diskutovali o možnostech tak, abychom mohli mít naději, že nakonec vítězí rozum, protože by bylo absolutně kontraproduktivní, eh, kdyby v tom finančním rámci především oblast vzdělávání, kultury a výzkumu eh, byla tak masivně seškrtána. Všechny nové iniciativy by tím byly ohroženy, eh, protože nové iniciativy potřebují peníze, nebo prostě se musí seškrtat všechno jiné a to také nemá smysl, protože už mnoho let některé programy byly strukturálně finančně pod, eh, teda pardon, strukturálně podfinancovány a proto mě těší, že tady můžeme společně se zasazovat o navýšení programu. Teď bych ráda dala slovo. Myslím, že můžeme postupovat v tom pingpongu. Hm, nejprve dostanou slovo koordinátoři a pak ostatní členové výboru. Nejprve Michala Šojdrová. Merci, merci beaucoup. Děkuji. Děkuji za tuto příležitost výměny názorů s vámi, paní komisařko. Zmínila jste celou řadu témat, takže je to dost široké. Já se zaměřím na aktuální věci a to je nařízení evropských programů Erasmus, eh, Kreativní Evropa a Evropské sbory Solidarity. Ehm, týká se to kultury, vzdělávání a mládeže, tedy to je rezort našeho výboru. Budu konkrétní. Jsem poměrně zklamaná, že nepo, vstupujeme tak rychle, jak bychom si přáli a jak by bylo potřeba. A chtěla bych říci, že je potřeba zrychlit legislativní proces. Ten pokrok je poněkud zastavený, protože jsme nedosáhli konsenzu, co se týče řízení nebo governance. Já neříkám, že jsme nepokračovali. Naopak, my jsme skoro na konci celého procesu, ale to, co zbývá, je rozpočet, to je další otázka, ale také řešení zprávy a rovnováha pravomocí parlamentu a rady. My samozřejmě respektujeme kompetence rady a rádi bychom také sdíleli pravomoc, řekla bych, kontrolní, kontrolovat a ovlivňovat politické rozhodnutí, to bychom rádi. Takže vás chci poprosit eh, jménem zpravodajů a mm, spoluzpravodajů, jestli by bylo možné urychlit tu práci a přispět k dosažení koncenzu a rovnováhy, protože je opravdu potřeba tu moc rozdělit nějak mezi obě instituce. Rozpočet, tam máme dobrý koncensus, máte naši velkou podporu, pro nás je nepřijatelné co navrhl předseda Evropské rady Charles Michel, eh, to znamená seškrtat projekty komise a parlamentu. Pro vaši informaci, já jsem dnes eh, v dopise požádala našeho premiéra, aby odmítnul návrh rozpočtu, který předložil předseda Evropské rady. A takže máte naši podporu. A já mám otázku na nový návrh, co jste tady zmínila. Je tady kolega Milan Mun, který je předseda. Prosím pěkně, my jsme původně měli dvě až tři minuty na otázky, takže prosím pěkně respektujte čas. Eh, prosím, dokončete ještě samozřejmě vaši otázku, ale dbejte na čas. Omlouvám se, jasně, tak já skončím s tou otázkou. Tady je předseda interskupiny pro kulturní dědictví Milan Moon, takže pro nás by možná bylo zajímavé, kdybyste nám řekla více o projektu eh, kulturního dědictví v akci. Jestli se to týká rekonstrukcí nebo využití eh, těch kulturních památek, jestli to byste mohla upřesnit. Děkuji. Děkuji. Napřed, co se týče rozpočtu, to musím zopakovat, ještě minulý týden jsem se setkala s rakouským premiérem. Všichni premiéři, všichni ministři financí vědí, tři měsíce mluvím o dvou věcech, a to je jednak zachování rozpočtu na Erasmus, Erasmus Plus a Horizon Europe. Takže si myslím, že opravdu tady je potřeba na tom dále trvat. Máme určitou šanci, ale musíme být opravdu velmi pevní, tak jak jste to udělala vy. Co se týče eh, řízení, eh, víte, jak se snažím nalézt řešení. Problém je ten, že ty tři otázky které se nás týkají, Evropský sbor Solidarity, eh, Erasmus Plus a tak dále, což dohromady znamená 12 témat a bohužel uvnitř komise, bohužel pro mě, to eh, znamená nalézt technické přijatelné řešení, ale mm, eh, máme komitologii, víme, jaké jsou pravomoci těch a o něch a já si myslím, že je prostě potřeba pokračovat, spolupracovat dál na hledání řešení. Vím, že se očekává, že komise navrhne technické řešení. Já opravdu budu dál jednat s kolegy, abychom skutečně našli z toho nějakou cestu ven, protože máte pravdu, když to neuděláme, tak se dostaneme do situace, že v 1. ledna 2021 budeme muset říct velmi nepříjemné věci lidem, kteří si to vůbec nezaslouží. Takže můžete se na mě spolehnout, že to považuji za téma nesmírně důležité, ale zase komitologie a pravidla ty jsou jasné. Myslím si, že je možné nalézt kompromis, je potřeba pokračovat. I já za sebe chci připomenout, že když eh, za finského předsednictví jsme se snažili ukázat, že lze pokročit u některých technických témat. Vím, jaká je pozice, ale taky to musím říci. Eh, Discovering You se dostalo ven z, z jednání. Byl, bývalo by bylo dobré moci jednat o všech. Rozumím parlamentu, souvisí to s rozpočtem. Abych to řekla v jedné větě, nesmíme jaksi zbořit mosty, musíme dál hledat východisko. <clears throat> Co se týče eh, tomu dědictví v akci, to začalo teď v lednu 2020 a eh, bude potřeba podpořit eh, tam to peer learning pro místní a regionální samozprávy mm, se zaměřením na principy kvality, a zlepšování eh, participativního řízení kulturního dědictví. Zatím v rámci projektu se počítá s tím, že bude nejméně 12 peer learning visits ve městech a lokalitách, eh, která byly, byla vybraná v Evropě. Já vám taky můžu poslat ten seznam. Eh, cílem je aby bylo mm, mm, více než 20 účastníků na každé té návštěvě. Zatím se hovoří o mm, politicích, ale budou to i specialisté z regionu a odborníci na politiku venkova, aby nám, protože seznam eh, cílem je mít jakousi osvědčenou praxi, která by se pak mohla uplatňovat v evropských městech a regionech. Teď to začalo. Já vás budu informovat, těch 12 lokalit, které budou navštíveny, vám pošlu, pošlu vám seznam těch navštěvníků. Myslím si, že takových prvních 30 případů osvědčené praxe by hodně pomohlo a tam by se to dalo navázat na Horizon Europe. A mm, čili taková je moje představa, ten projekt teprve začal. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát, Petra Kamaweber. Děkuji vám mnohokrát, děkuji mnohokrát paní komisařko za skutečně tu bohatou kytici, kterou jste nám dnes eh, představila. Začněme s oblastí pro vzdělávání 20 až 25, mezi tím se docela prošvihlo dost času, protože myslím, že před dvě a půl lety Hmm, se něco mělo udělat, neudělalo, je na čase, abychom tady zavedli konkrétní opatření, protože 2025 je skoro zítra. A minulý týden jsem si přečetla sdělení silná sociální Evropa pro spravedlivý přechod a tady se zmiňuje téma vzdělávání a problémy. Já se domnívám, že ty problémy jsou to velice trefně popsány, že například každý pátý patnáctiletý mm, nemůže, neumí správně číst a psát. Ale z toho pak vyvodit ten důsledek, že proto zejména je třeba se snažit o to, aby mladí lidé alespoň dosáhli dru- uza- už ukončení druhého stupně základní školy považuji za nesprávný závěr. Já si myslím, že konečně musíme skoncovat s tím, aby maturita a na ní navazující studium bylo prostě samospásné, samospasitelné. Máme tady eklatantní nedostatek řemeslníků a pracovníků v neakademické oblasti a někdy na to není zapotřebí maturita a taky ne každý musí maturovat. Musíme přeci hledět na to, abychom především posílili učňovské vzdělávání. Doufám, že v tom budete se mnou zajedno. A domnívám se, že tedy do budoucna by komise už takovéto věty vůbec neměla vypouštět do sdělení, protože je nesprávné sugerovat jiným lidem, že jenom když absolvují maturitu, tak za něco budou stát. A to je úplná pitomost a není to pravda. A to nás nepřivede dál. A teď druhý bod. Tady bych vás naléhavě chtěla poprosit o jednu věc. Potřebujeme nouzový plán pro programy, které mají naběhnout leden 20 až 21 protože nezávisle na eh, tom, jak, to, jak postupuje vyjednávání, nebudeme mít dost prostředků. Pravděpodobně před listopadem v Evropském parlamentu nedojde ke schválení programů. A proto přece není možné, aby kvůli tomu komise vůbec nic od začátku roku nerealizovala. A eh, pro boha, Přece si nenecháme podsouvat radou a komisí Černého Petra za to, že my jsme prostě nejednali včas. Ne, my jsme naše práce jako parlament včas vyřídili, my teď čekáme na návrhy komise, já vím, že vy tady vyvíjíte velkou snahu, taky vám nedávám to vinu, ale my čekáme na návrhy komise eh, v rámci naprosto nepřijatelného návrhu víceletého finančního rozpočtu z úst předsedy Michela. A jak už říkám, my se prostě nenecháme podsun, podsun, podsunout toho černého Petra. Eh, potřebujeme nouzový plán, abychom se nedostali opět do situace, kterou jsme zažívali před sedmi lety, eh, kdy už jsme zase byli na řadě moc pozdě, protože rada nebyla schopna se předtím rozhodnout v rámci mm, tehdejšího víceletého finančního rámce. A proklatě, ještě jednou říkám, to není vina Evropského parlamentu. Děkuji vám. Ja. Ja. Merci. Merci beaucoup. No, no, no. Uh... Děkuji. K tomu druhému bodu té naléhavosti, to je poselství, které jsem už slyšela. Já vám za to děkuji. A potom bych taky chtěla říci, že eh, kdyby se eh, nemohlo zítřejší rada konat, bylo by eh, jaksi složitější varovat, že se to, ne, nemů, že to neprojde. Takže to, ten návrh je nepřijatelný a my budeme pracovat dál v tomto kontextu podstatné je nevyvolat paniku tam, kde ještě zůstává prostor pro jednání. Stále o tom hovoříme s premiéry, s ministry, v parlamentu, v komisi. Já si myslím, že já to prostě nestrácím ze zřetele, budu o tom hovořit s naším týmem, ale chtěla jsem, aby se tento týden opravdu mohlo vydat poselství, které teď je jasné. Co se týče odborného vzdělávání, to je téma, které považuji za velmi důležitý. Přála bych si v příštích pěti letech, abychom pracovali více na tomto aspektu. Tady já bych mohla uvést čtyři iniciativy, které nestrácím ze ředitele a kde má eh, odborné vzdělávání své místo. Například New Skills Agenda 25. března s komisařem Schmidtem. Od začátku na tom spolupracujeme a hlavně nesmíme tedy zapomínat tento aspekt. Druhá věc, to je Erasmus+, Plus, je to podpora, kterou těm programům eh, poskytnu, teď je to 28%, ale jak víte, my ty mladé lidi potřebujeme. Ale tím se dostávám ke třetímu bodu. Já bych chtěla v průběhu roku e, zahájit iniciativu, která by vytvořila evropský e, rámec makrocredentials. Ono je velmi těžké motivovat mladé lidi a nejenom mladé, Eh, že eh, v tom, že celoživotní vzdělávání je nová kultura vzdělání, jestliže nebudou mít uznání těch zkušeností, jestliže jejich zkušenosti nebudou uznané k tomu, aby jejich perspektivy profesní a osobní se zlepšovaly. A proto jsem požádala o vytvoření skupiny expertů, která vznikne do konce února a jejich první schůze je naplánovaná na polovinu března. Dám jim 8 týdnů aby vypracovali zprávu. Víme, že to je model, který existuje, řada zemí jej úspěšně aplikuje a potom v květnu předložím návrh, který eh, jaksi evropského rámce pro macro credentials. Takže taky si myslím, že je potřeba, abychom přemýšleli o těchto nových formách. A tím se dostávám k Digital Education Action Plan a místo, jaké tam budou mít mm, různé kurzy, protože my chceme, aby bylo více typů online kurzů, které budou přístupné pro lidi, kteří se tam nemohou dostavit osobně a musíme se shodnout na tom, jaké je uznávání těchto, jaké jsou normy. A v Erasmus Plus také budeme zdůrazňovat, že musí mít vyučující digitální dovednosti, protože pokud ty jejich online kurzy nebudou uznané, tak to bude těžké, když mluvíme s učiteli, tak eh, vidíme, proč nejsou tak motivováni eh, dělat mopy, protože to pak nemá vliv ani na jejich kariéru, ani na jejich plat. A, takže z našeho pohledu vás mohu ujistit, že to mám na mysli. To, to jsou čtyři konkrétní věci, které jsou v běhu a budu vás průběžně informovat. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát, Laurence Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko. Je pravda, že přicházíte do klimatu eh, s zvláštními pocity s tím rozpočtem. My jsme bojovali za to, aby eh, kultura a vzdělávání se dostaly eh, na vaše portfolio, že to bylo vynecháno, zjevně nebyla, ne, nebyla náhoda. Takže osobně vám chci říci, že jsme vedli ten boj na úrovni symbolické a teď ji musíme vést na úrovni politické. Musíme podpořit a, a vy byste nám taky měla pomoci pomáhat. Jak vám můžeme pomoci? Hmm. Taky vám chci poděkovat za vaší práci a velice ambiciozní agendu, kterou jste nám odprezentovala. Ale vidíme, že eh, není možné mít eh, velké ambice a, a, a proti tomu eh, nedostatek prostředků, takže je to takové frustrující. Eh, ty velké výzvy, které jste popsala, to je ten evropský prostor vzdělávání, protože není možné mít takové velké projekty jako New Green Deal a digitální Evropu bez konkrétního a komplexního prostoru. A o, otázka klíčová je vždycky rozpočet. Hm, a teď je obtížné, a u těch technických témat zvlášť, ta salámová metoda, kdy na jedné straně Erasmus+, plus, dále výzkumné programy, všechno je to oddělené od sebe a já mám k tomu několik otázek. Lze si představit, že by třeba evropské eh, eh, univerzity mohly eh, nějak být kontaktovány, protože vlastně nevíme o těch nových projektech, jestli to někde blokuje, protože to, ono to nemá obsah a i když se strojnásobí Erasmus+, doufám, že sice s obtížem, ale třeba dosáhneme, jestli to bude stačit, jestli budeme schopni toho dosáhnout v rozpočtové oblasti. A dále učňovské školství, to je dlouholetý boj v této instituci. Vytvoření evropského prostoru učňovského školství zatím ne, není zájemné uznávání eh, nosnov, takže co byste mohla eh, jak si dát na program. Další zajímavá věc, kterou jste popisovala, to je záruka pro základní Eh, vzdělání, to je potřeba taky posunout, základní vzdělání. A kladu si otázku, kromě čtení, psaní a počítání, otázka výuky dějepisu. To je, myslím, také zatím eh, velké téma. Začalo se o tom diskutovat eh, po vytvoření domu dějin a observatoře evropských dějin. Je to aktuální otázka. Tento víkend se bude probíhat diskuse o učebnicích v Polsku a ta otázka se nás týká, protože se týká evropské identity. My ne, nebudeme vnucovat členským zemím, co mají říkat, ale výuka dějepisu k tomu to prostě patří. Na závěr bych tedy řekla, že zítra bude významné setkání s ministry školství, vy se s nimi asi sejdete, co jim řeknete, jaké poselství my se setkáme s naší ministrem školství, jak jste mi poradila. Takže by mě zajímalo, jak, co, co, co plánujete v této příležitosti. Děkuji. Děkuji za vaše otázky. Jsem moc ráda, že jste zmínila otázku evropských univerzit a program Horizont Evropa. To je právě dobrý příklad toho, eh, co můžeme dělat. Třeba v okamžiku, kdy iniciativa evropských univerzit vznikla, byla připravena a teď implementována ze strany DG EAC. To znamená, že řadu měsíců, já říkám, jak je důležité zahrnout vědu a výzkum od začátku do těch univerzit, prostě proto, aby bylo vidět, jak je důležité, že občané hned od začátku mohou dělat pokusy spolu s podniky a, a vidět, jak to vypadá na trhu a přesto doposavať těch 5 milionů eur bylo alokováno pouze DG AG. Před 14 dny jsem se rozhodla, že zahrnu dimenzi výzkumu a E, vývoje do aliancí a ta otázka transferu prostředků bude vyžadovat ještě jednání s parlamentem, ale myslím si, že jsme na dobré cestě, protože připomínám, že, ve výboru REGI ten převod do Horizont Europe byl zrušen, ale mluvila jsem s koordinátorem, najdeme nějaké legální řešení a požádala jsem náš tým, abychom šli příkladem Eh, jak ten transfer lze udělat a požádala jsem o transfery eh, Horizont Europe do aliancí. Čili teď vám mohu říci, že Horizont 2020, tam se přesune 2 miliony eur eh, pro každou alianci, tak abychom hned od začátku mohli integrovat tu dimenzi vědy a výzkumu. A potom uvidíme, jak to bude pokračovat. My chceme, aby pracovali aby nám eh, eh, dali daleko flexibilnější rámec, který bude odpovídat potřebám, takže bude potřeba dbát na to, jak se ty finance budou využívat pro posunutí naší eh, vědomostní strategie, té dlouhodobější. Takže to je, co se týče, co se týče učňovského školství, tam bychom se nad tím měli dále zamýšlet, protože kdo vypracuje ty osnovy. Já jsem otevřená tomu, abychom o tom pohovořili za sebe. Hm, mohu říci, že šlo o ten evropský rámec mikrouvěru, eh, eh, mikro, mikro, eh, mikrokreditů, protože to je zase jiné, než jak to známe a je potřeba povzbudit lidi, aby ta zkušenost byla vzájemně uznávána. Výuka dějepisu, s observatoří já jsem se nesetkala s Evropskou observatoří. Eh, v březnu se sejdu s Domem Evropy, budu o tom mluvit. Dobře víte, že posavať máme pouze materiály šířené v celé Evropské unii, ale pouze o Evropské unii, ale výuka o Evropě, to by si zasloužilo úsilí tady pozor eh, na pravomoci členských států a způsob, jakým na to budou reagovat, protože možná bude potřeba nalézt vhodnou chvíli, třeba mě napadá nějaká, nějaký neformální oběd během rady, je možné třeba aspoň získat první reakce. Zatím nemohu říci, jestli existuje nějaký konsenzus mezi členskými zeměmi, neměla jsem čas s nimi zatím mluvit na toto téma. Ve čtvrtek, zítra, Rada ministrů, tam bych chtěla říci, že to, že jste v kontaktu s vašimi příslušnými ministry, je e, velice vnímáno pozitivně, má to významný dopad, oni mi pak volají a říkají mi, jak je to důležité a jsou příjemně překvapeni, když hlas komise mým prostřednictvím se k tomu připojuje. Zítra budeme samozřejmě diskutovat bilaterálně o rozpočtu, ale jak jsem říkala obecně, já si nemohu stěžovat na ministry školství, výzkumu a mládeže. Oni jsou vždy velice, se velice podporují, ale problém je pak s těmi, kteří rozhodují a to jsou většinou předsedové vlád a ministři financí. Takže téma, hlavní téma bude Pohyb mozků, to je téma, které eh, je pro chorvatské předsednictví významné téma. A další téma, které mám taky ráda, o tom budeme hovořit u oběda, a to je Green Deal a příslušné kompetence a jak může školství k tomu přispět. To je nové téma eh, v komunikaci o Green Dealu. Jsou tři aspekty, které jsou zdůrazněné, že to by mohla přispět školství, ale v našich členských zemích je situace tak rozmanitá, že vítám tuto první konverzaci s nimi a těším se na jejich názory a na to, co můžeme na evropské úrovni společně udělat. Děkuji mnohokrát, paní Anderson. To je to poslední přihláška koordinátoru. Mám tady ještě tři zájemce, ale protože už máme jenom 10 minut, Dobře, tak ještě pan Ninos, ale teď už skutečně musím uzavřít seznam řečníků, jinak bychom to časově nezvládli, protože i tlumočníci musí skončit. Takže prosím, nikdo nemá více než jednu minutu na otázku. Paní Anderson má teď slovo jako koordinátorka a potom dále, že na další otázky máte minutu. Skutečně to budu také dodržovat. Já, eh, vielen Dank, dass... Děkuji mnohokrát, že jste přišla. Děkuji mnohokrát za vaše představení nejrůznějších bodů. Já bych ráda ještě upozornila na ten prostor vzdělávání 2020-2021. Musím prostě stoprocentně souhlasit s mojí kolegyně Kamr. My už jsme v Německu zdůrazňovali toto téma, že prostě soustředění se pouze na ty, kteří absolvují maturitu, vedlo k nedostatku odborných pracovních sil a také jsme jaksi zatížili mladé lidi, kteří byli vystaveni obrovskému tlaku, protože maturita začala platit jako standard, celá řada dětí prostě zůstala stranou a počet psychiatrů dětských, který a jejich potřeba se neustále zvyšují. Musíme podporovat řemeslné eh, vzdělávání, protože před 20-30 lety to byly velice uctívané profese a mm, než prostě někteří se přímo stydí za to, že jsou pouze řemeslníky. Je strašně důležité, abychom, tak, abychom měli eh, řemeslníky dobře vyučené. Sice se všude tvrdí, že zásada subsidiarity se dodržuje, ale já bych od vás zcela ráda se konkrétně dozvěděla, jakým způsobem jako komisařka se skutečně budete zasazovat o to, aby zesi, došlo k zesítění univerzit v Evropě, mobilita. To všechno je nádherné, ale nesmí dospět ke vněšování se do programu výuk, protože to je záležitost jednotlivých zemí a tak by to podle mého názoru mělo i zůstat a na více místech mm, je to i písemně doloženo a tady bych vás ráda skutečně vzala za slovo. A na závěr bych chtěla upozornit na jedno interview, které jste dala Deutsche Welle v listopadu 2019. Vy jste tam řekla, eh, budeme silně zdůrazňovat kompetenci médií, protože právě eh, tato kompetence je významná v boji proti dezinformacím. A tady v této souvislosti si vás chci zeptat. Eh, v nějaké brožuře, kterou vydala Evropská komise, se praví, že země evropského prostoru v roce 2016 uspořily 15 milionů eur díky politice nízkých úrokových sazeb Evropské centrální banky. No, takže se tady slavilo, že tady eh, Evropská centrální banka nemá vysoké úroky, ale když to teď vztahu na Německo, tak v posledních rotech německý stát vydal 360, ušetřil 360 miliard na úrocích, ale e, soukromé e, domácnosti přišly o 385 miliard. Ráda bych se od vás dozvěděla, i že to, e, zda i toto jednostranné informování, že státy jak si uspořili prostředky, díky snížení e, sazeb, že by se mělo říct na druhé straně taky, že to zdražilo poplatky e, a za výdaje v jednotlivých domácnostech. Děkuji mnohokrát. E, kvůli férovosti Eh, protože všichni koordinátoři dostali přímou odpověď, tak bych teď také požádala o přímou odpověď a potom prostě budeme mít ty krátké otázky a po nich odpovědět. Je mi líto, ale jinak teď nemůžu sorganizovat. Merci beaucoup. Děkuji. Děkuji za vaše dotazy. Nejprve k té odborné eh, přípravě. Už jsem na to částečně odpověděla. Tady bych možná jenom dodala dvě věci. Za prvé, E, tady také spolupracujeme s komisařem Thierry Bretonem, protože budeme mít novou e, průmyslovou e, strategii a znalosti a dovednosti v oblasti průmyslu mi leží hodně na srdci a rovněž New Green Skills to znamená znalosti, dovednosti v oblasti životního prostředí, ekologie, to mi také leží na srdci. Zároveň chci, aby vždy existovalo toto v souladu a v souvislosti s nutnými digitálními eh, kompetencemi. Pro mne je důležité to, aby tady měli určité know-how, které nebudeme ztrácet, které budeme udržovat a zároveň, abychom byli také otevřeni digitální eh, agendě, digitálnímu světu, která se začíná eh, s čím dál tím více projevovat i v těch těch dříve tradičních sektorech. Musíme se tady soustředit na malé a střední podniky, protože velké firmy si dokáží v tomto směru poradit lépe. Co se týče eh, těch vzdělávacích programů, tady bych chtěla říct, že v rámci eh, pilotního projektu pro Evropské univerzity ty sami se rozhodly eh, se zúčastnit, ty sami se představili, ty sami nám řeknou za tři roky, tady prostě jsou tyto překážky, tohle to je naopak možno udělat. Co je pro mne důležité, je neopakovat chyby, které jsme již učinili v minulosti. My teď nepotřebujeme znovu tady mít, eh, dejme tomu, eh, projekty mezi pěti, šesti, sedmi, osmi zeměmi. Potřebujeme přemýšlet na eh, Eh, indexu, elektronickém indexu pro studenta. Potřebujeme přemýšlet na tom, jak eh, také získávat další eh, možnosti třeba i pracovního uplatnění během studia. Takže tady je plně respektována univerzitní svoboda, svoboda těch univerzit, aby si sami rozhodli, co a jak. Ovšem to neznamená, že nemáme čas od času komplexní otázky, ve kterých se musíme posunout ku předu. A dejme tomu jde také o tak důležité důležité věci jako statut těch univerzit, evropský eh, diplom a tak dále. Zatím je tady tedy hodně svobody a pokud by se něco mělo eh, měnit, tak eh, musí ty myšlenky přijít z jejich strany. Z mého pohledu ta svoboda není ohrožena další věc, e, boj proti dezinformacím. To je něco, e, co je částečně také otázkou odpovědnosti platform, ale především vzděláním e, a před, především to kritické vzdělávání, eh, aby nám dět, našim dětem bylo umožněno si sami vybrat. Tady jsou prostě dvě červené hranice, které není možno překračit a je to jednak svoboda projevu a za druhé přístup k informacím. My ovšem můžeme našim mladým dát k dispozici nástroje a možnosti, které jim umožní, aby se sami mohli svobodně rozhodnout. Proto jsem tak ráda, že v tuto chvíli eh, boj proti dezinformacím mezi mladými je plně pod mojí eh, odpovědností a zůstane dostanu v rámci akčního plánu eh, pro digitální vzdělávání v tomto směru velice, eh, velice eh, aktivní. Takže Safer Internet for You za rok 2019 schromáždil deseti tisíce Evropanů. Tady jde o to dát eh, mladým eh, nástroje, které by jim umožnili eh, si sami vybírat. Takže byla bych samozřejmě ráda, kdyby i iniciativa, kterou jsme zahájili v loňském roce s European Literacy Media Literacy Week, pokračovala. Ta první vlna byla velice průkazná. Ukázalo se, že, to eh, je, že o to je zájem a já budu eh, diskutovat s komisařem Bretonem, abychom v této iniciativě mohli pokračovat a aby na celé mapě Evropy jsme viděli mladé, jak se v tomto směru mohou angažovat. Děkuji mnohokrát. Já bych teď postupovala eh, v následujícím pořadě a prosím pěkně, buďte opravdu struční, každý má minutu. Herr Garcia de Blanco, Herr Ninas und Frau Sikurel. Eh, eh, v tomto pořadí vaše otázky. Jednu minutu, víc vám nedám. <coughs> Děkuji vám. Paní komisařko, na eh, počátku vašeho úvodního slova jste eh, řekla, že Evropská unie má ambiciozní cíle eh, v tuto chvíli. Aby tyto cíle bylo možno dosáhnout, je zapotřebí zdrojů, zdrojů finančních i lidských. A tady ten, se do, do hry dostává i vzdělávací systém. My budeme odpoledne diskutovat o umělé inteligenci v našem výboru a rád bych se vás zeptal právě několik věcí k tomuto tématu. Nepochybně využití umělé inteligence bude pro vzdělávací systém velice e, značným příspěvkem, e, ale jsou tady zároveň velká rizika. Například e, učitelé mohou přijít o svá místa. Rovněž Eh, musí být eh, učitelé připraveni na to, aby mohli využívat těch nových technologií a připravovat mladé na nové profese budoucnosti. Je tu také eh, možnost určitého propadu mezi bohatými a chudšími regiony. Velmi stručně, paní. Jedno, jeden komentář. Náš návrh týkající se nového řízení programů neznamená, eh, že bychom vztahy mezi institucemi chtěli nějakým způsobem narušit. Ne, my chceme mít eh, normální vztah mezi institucemi, alespoň bychom ho rádi zavedli. Já jsem vás tak pochopil tedy ve vašem stanovisku. Evropská Komise není žádnou evropskou vládou, je exekutivním orgánem dvou legisl- zákonodárných institucí. Ale někteří z komise, ne vy osobně, mm, nehrají roli, která by jim při, při, byla přisouzena. Sí, muchas gracias. Děkuji mnohokrát. Co se týče toho, co jste řekla o záruce o vzdělávání, to se mi moc líbí, ale rád bych řekl, že to není eh, poměrně, že to není pravdivě zahrnuto nebo dostatečně zahrnulo v příslušných dokumentech, eh, které tvoří součást záruky pro děti do budoucnosti a to je něco, s čím přišla moje, frak- moje frakce. A teď digitální věk při mnoha příležitostech, jak v parlamentu, tak na komisi, se hovoří hodně o poskytování digitálních dovedností, ale není tady nutný holistický přístup, včetně pochopení toho, co znamená tato civilizační změna, které budeme čelit v budoucnosti. Já bych měl celou řadu jiných otázek, ale už nemám čas. Niklas Ninas, bitte. Niklas Ninas, děkuji, že jste přišla, paní komisařko. Vy jste také komisařkou e, pro kulturu. Jsem e, rád, že to je znovu v názvu. 80 všech žádostí e, na program pro kreativní Evropu je prostě předmětem odmítnutí, protože tady nejsou dost velké fondy Eh, máme tady prostě eh, také velmi často eh, odmítání už předem, protože jsou určité projekty shledány jako projekty, které se nemohou ani ucházet, ani pokusit. Takže 6,9 méně než v minulém rozpočtu. To je tedy návrh na toto. A co si myslíte, že je třeba udělat, aby se to zlepšilo? Paní Sikore? Ano, dobrý den. Je to také má první pracovní schůze, takže sdílím té emoce a e, je mi líto, že e, musím vlastně v této situaci také vyjádřit určitý hněv, který sdílíte a já vám děkuji za podporu. Erasmus nemůže být tématem kampaně, který pošleme eh, z kopce dolů eh, a snížíme tak aktivitu a nemůžeme přijmout, eh, aby Erasmus Plus a naše ambice, které šly směrem k rozšíření této eh, koncepce, tak aby eh, se dotkla i těch, eh, kteří se považují za odvržený, odvržené globalizací, aby prostě se mohly eh, realizovat. A já chci vyjádřit svou podporu vašim snahám. A jedna jediná otázka. Co si eh, myslíte o velkém ambiciozním plánu o boji proti fake news? To je priorita, kterou s vámi sdílím. A ještě něco, eh, co si myslíte že, co si myslíte o tom, že v oblasti vzdělávání nemůžeme hovořit o nákladech, ale o investicích? Máme pět minut, které nám dali ještě tlumo, pardon, těch pět minut, které nám dali tlumočníci k dispozici, jsme už překonali, eh, jinak teď přejdeme do angličtiny. Start und in dem Moment, wo jemand sich verabschiedet,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 ještě k digitálním... Nejde jenom o kompetence, ale také o infrastruktury. Uvidíte, eh, jak to vypadá v akčním plánu pro digitální svět. Eh, tady jde o vysokorychlostní internet ve školách, hovoříme o virtuálních výměnách v rámci Erasmu, eh, ale přitom jsou tady školy, které ten přístup nemají. Takže je zapotřebí také dbát na to, aby nota, která eh, byla napsána ohledně 3 miliard eur, eh, pro naše školy a jejich infrastrukturu, tak jak to zaznělo v souvislosti se zelenou dohodou, tak to musí být dodrženo a můžete se na mě spolehnout. Eh, CEF 2 také byl míněn pro digitální infrastrukturu, je to pro mne velké téma. A tady jde o digitální e, kompetence nejenom pro e, studenty, ale také pro pedagogy, protože ti mohou být inspirací pro mladé. Umělá inteligence, budu hovořit jasně. Nesmíme nikdy dopustit, aby umělá inteligence kohokoliv e, nahradila člověk, lidská bytost bude vždy mít eh, kontrolu. My si uvědomujeme ta rizika, především Bílá kniha, která bude dnes eh, eh, zveřejněna, říká, evropský přístup není přístupem není přístupem Spojených států. Ano, jsou tady rizika, reproduire des bias, les risques, n'en parlons même pas. Eh, eh, tady my nehovoříme ani o takzvaném facial recognition. Eh, víte, že v Číně tento princip může zacházet opravdu hodně daleko. Co je důležité, je, aby umělá inteligence mohla nejprve eh, odpovídat těm skutečným požadavkům v oblasti bezpečnosti, transparentnosti, jasnosti a za druhé, abychom se zamysleli nad tím, jak nám může umělá inteligence pomoci. Může nám například být užitečná pro, eh, per, eh, pro takový více na míru šitý typ osnov ve školách a v, te, v tom rozdílném přístupu i v rámci jedné Eh, třídy. A hovořila jsem rovněž také o té trhlině mezi eh, městskými oblastmi a venkovskými oblastmi, na to také nesmíme zapomínat. Poslední otázka k ke kreativní Evropě. Já to znova a znova říkám ve všech zemích, kam jezdím. Je třeba si uvědomit, že v některých zemích je ta účast omezená, protože tam není národní systém pro spolufinancování. A dále chci ještě upozornit na účast třetích zemí. Teď jsou tady nová ustanovení pro program Media E, tam je třeba respektovat nová ustanovení e, směrnici o audiovizi. My to musíme popularizovat. Teď už ta účast není automatická, ale samozřejmě z mé strany se pokusím dbát na to, abychom ten přístup mohli rozšířit. A proto, jak jsem řekla už tady, nezměnila jsem se e, od září, nechci počítat pouze na, s kreativní Evropou, ale také s KIK. A víte, že pro eh, Eh, že tady jsou ty 3,5 miliardy eur, tak to srovnejte s kreativní Evropou. A v horizontu Evropy bude také klaster pro eh, kreativní eh, Evropu. Takže pro mě je důležité, aby tyto projekty, které nemohly být financovány z Creative Europe, mohly být financovány odinut přímo. A teď ještě s velkým plánem E, pro fake news, jak to vypadá. Je to komisařka Jourová, která to má na starosti. Já, e, co se mne týče, e, se budu snažit bojovat proti dezinformacím prostřednictvím lepšího vzdělávání, rozšiřování té koncepce kritické myšlení a tak dále. Poprvé je to také tak, že máme na to prostředky. Já jsem se zasadila za to, aby v kreativní Evropě. Teď budeme muset pokračovat anglicky, říká předsedkyně, která je laskavá a děkuje všem tlumočníkům. And we could continue for the rest of the answer in English now. Thank you.